I think we can start. Ja, wir setzen jetzt unsere Sitzung fort. Pokračovat v dnešním zasedání. A já jsem rád, že Andrej Matis mezi nás přišel. Je to ministr dopravy z Lotyšska, eh, který Lotyš, je eh, v rámci, přišel eh, mezi nás v rámci lotyšského předsednictví a prezentoval svůj program. Pane Matis, máte slovo. Vážený pane předsedo Kramere, dámy a pánové, vážené poslankyně, vážení poslanci výboru pro dopravu. Jsem velice rád, že vám mohu prezentovat priority lotyšského předsednictví v oblasti dopravy. Historické předsednictví Lotyšska začíná v důležitém okamžiku pro Evropu. Evropané si nedávno zvolili Evropský parlament, byla jmenována nová ambiciozní Evropská komise. Evropské hospodářství se pomalu zpamatovává z hospodářské a finanční krize. Zároveň ale čelí novým geopolitickým výzvám. Jednou z průřezových priorit předsednictví je obnova hospodářského růstu v Evropě. Doprava má v velkou přidanou hodnotu a je tedy významným zdrojem hospodářského růstu. Pokud jde například o rozvoj infrastruktury, propojení různých typů dopravy a podobně, lotyšské předsednictví tedy eh, chce, chce přihlásit k různým významným iniciativám. Především bych chtěl eh, zdůraznit přijetí finančního balíčku pro oblast dopravy. To vnímáme jako jednu z hlavních priorit. Kromě nástroje CEF, i ten by měl umožnit posílit eh, dopravní strukturu v Evropě, eh, najít nová evropská spojení a vytvářet projekty s vysokou přidanou hodnotou. Pak je tady řada dalších faktorů, které vytvářejí konkrétní podmínky oblasti dopravy. Například to je fluktuace eh, trhu, eh, ceny ropy, geopolitické otřesy a změny dopravních toků, které z toho vyplývají. Rozvoj dopravních eh, koridorů v Evropě i v Ázii, problematika konkurenceschopnosti silniční dopravy a jsou zde i nové výzvy v oblasti námořní dopravy. Dámy a pánové, doprava zůstane z, jedním z hlavních pilířů inkluzivní a konkurenceschopné Evropy. Vzhledem k našim geopolitickým specifikům, k zájmům našich spoluobčanů potřebujeme evropský dopravní systém, který se bude orientovat na bezpečnost, systém, který bude vycházet z logistických řešení, která budou novátorská. To je naše společná výzva a je to i nutností. Předsednictví tedy bude pokračovat eh, práci na legislativních iniciativách, tak abychom vytvořili eh, jednotný a udržitelný systém dopravy. Přechod od silniční dopravy k železniční patří mezi takovéto iniciativy. Pokud jde o pozemní dopravu, Chtěli bychom zajistit osobní a nákladní dopravu, která bude efektivní a bezpečná. Chceme vytvořit prostor, prostor pro to, aby občané a podniky se do něj mohly e, zapojit. Jednou z priorit předsednictví bude posílit železniční síť v Evropě. Pokrok s čtvrtým železničním balíčkem je tedy zásadní pro rozvoj jednotného prostoru železniční dopravy v Evropě. Práce na tomto balíčku patří mezi hlavní priority našeho předsednictví. Předsednictví je připraveno se této výzvy zhostit. Uzavření meziinstitucionálních jednání o technickém pilíři patří mezi absolutní priority v oblasti dopravy. Čtvrtý trialog na konci ledna bude vynikající příležitostí k zahájení podrobných diskusí o klíčové otázce sdílení pravomocí mezi Evropskou agenturou pro železnici a mezi národními bezpečnostními orgány v oblasti certifikace bezpečnosti železničních Mm, podniků a schvalování železničních podsystémů. Pokroj, pokrok s technickým pilířem souvisí s tržním pilířem. Abychom zajistili postup i u dalších částí balíčku, navážeme na diskuse za italského předsednictví. Dokladem naší snahy o pokrok s tržním pilířem je nový kompromisní text, který jsme předložili Radě u eh, obou návrhů. Je to návrh týkající se PSO a veřejné zprávy. Tyto návrhy budou zkoumány na radě společně. Vážený pane předsedo výboru, dámy a pánové, eh, pravodajové pro čtvrtý železniční balíček předsednictví má radost, že Rada a parlament jsou odhodláni postoupit s tímto balíčkem ještě v prvním pololetí tohoto roku. Lotyšské předsednictví navrhuje otevřený, jasný a pragmatický přístup další práce. Obě, eh, všechny tři instituce budou muset v nadcházejících týdnech se shodnout na správné pracovní metodě. Pokud jde o technický pilíř, takováto pracovní metoda by měla přispět k řešení nevyjasněných otázek, ale také k uzavření jednání o celém balíčku ještě za našeho předsednictví. Chtěl bych potvrdit, že budeme na radě pokračovat práci na všech částech balíčku předsednictví, věří v konstruktivní a pragmatický přístup Evropského parlamentu při diskusích tak abychom diskuse o technickém pilíři mohli uzavřít a potom Eh, rada tedy učiní eh, to, co má s technickým pilířem na radě. Pokud jde o pozemní dopravu, chceme poděkovat Evropskému parlamentu za konstruktivní přístup. Díky němuž italské předsednictví dospělo k dohodě eh, o směrnici o hmotnostech a rozměrech a také o mm, přeshraničních pokutách. Díky tomu lotyšské předsednictví bude moci formálně tyto otázky uzavřít. Tyto legislativní akty zajistí velkou stupeň ochrany eh, všech uživatelů eh, v mezinárodní dopravy a navíc podpoří používání efektivnějších a aerodynamičtějších vozidel. Také to přispěje k výměně informací o přeshraničních pokutách a jiných postězích zejména při přejezdech přes země, které eh, jsou jiné, než kde je auto registrováno. Pokud jde o červnovou radu ministrů dopravy, tam bychom chtěli projednávat otázky silniční bezpečnosti eh, s ohledem na evropskou strategii bezpečnosti silničního provozu, tak jak to prezentovala komise. Společnost obecně eh, se nedostatečně podílí na řešení problému bezpečnosti silničního provozu. Abychom zajistili vysoký stupeň ochrany, musíme eh, vysvětlit lidem, eh, jak je tomu s rozdíly v předpisech bezpečnosti silničního provozu v jednotlivých zemích. Nyní pár slov k práci Rady v oblasti letectví. Lotyšské předsednictví chce navázat na práci na balíčku eh, jednotné nebe 2. Pokud nám to lhuty umožní, chtěli bychom řešit otázku časových slotů. Jsem si vědom, že tady také je otázka Gibraltaru, která blokuje jednání, to se asi nepodaří vyřešit za našeho předsednictví. Já plně respektuji zájmy všech členských států a spolehám se na konstruktivní podporu e, tohoto výboru, celého parlamentu i členských států, tak abychom našli procesní technické řešení této otázky. Je třeba, aby lotyšské předsednictví mohlo nadále tedy pracovat na této problematice. Předsednictví začalo pracovat na návrhu týkající se práv cestujících v letecké dopravě, abychom našli kompromis u nedořešených otázek. Před cílem předsednictví je udělat velký pokrok v diskusi s členskými státy. Jsem si jist, že eh, bezpilotní letouny, drony jsou naší budoucností a je třeba o tom zahájit politickou diskusi. Lotyšské předsednictví spolu s Evropskou komisí uspořádá 5. a 6. března v Rize akci na vysoké úrovni právě o bezpilotních letounech, abychom o tom mohli diskutovat s vysokými představiteli právě o výzvách v tomto odvětví a to na celosvětové úrovni. Lotyšské předsednictví bude nadále pracovat eh, na návrzích komise v oblasti letecké dopravy. Lotyšské předsednictví chce podporovat rozvoj a konkurenceschopnost letecké dopravy v Evropě, tak abychom posílili jednotný trh a abychom zajistili konkurenceschopnost uvnitř EU, ale i směrem na venek myslím, že důležitým aspektem v této oblasti je vzájemné propojení, které je důležité nejen pro periferní členské státy, ale pro všechny obyvatele EU. Pokud jde o to propojování v širším slova smyslu, chci zdůraznit, že to multimodální paradigma se odráží především v sítích TNT. A chceme tedy podporovat evropské koridory, které jsou důležité pro konkurenceschopnost. Naplánovali jsme ministerskou diskusi na Radě ministrů v březnu. Chceme se soustředit na rozvoj sítí TNT e a na možnost zajistit potřebné investice, které E, jsou e, důležitou součástí hospodářského růstu. Předpokládáme tedy ministerskou diskusi i v rámci zkoumání evropského semestru a v rámci průběžného přeskumu strategie 2020. Bude to pro ministry dopravy příležitost přispět e, k této problematice. K těmto důležitým otázkám se vrátíme i v červnu, kdy v Rize spolu s Evropskou komisí budeme eh, pořádat dny sítí TENT 2015. E Bude to příležitost pokračovat v diskusích o mm, investičním plánu pana Junkera, což je ale samozřejmě širší projekt než čistě jenom ten fond strategického investování. Železniční sítě v pobaltských zemích patřily k sítím o rozchodu. 1520 mm. Spolupráce po baltských zemí se stále zlepšuje nejen v oblasti vlaku na delší vzdálenost, ale máme také projekt Rail Baltica. Snažíme se napojit na evropskou železniční síť. Lotyšské předsednictví podporuje poskytování finančních prostředků k navýšení mobility a k společnému využívání celého železničního systému. Jednou z priorit lotyšského předsednictví je taková angažovaná Evropa. 29. a 30. dubna v Rize proběhne setkání ministrů dopravy a SEM, který budou diskutovat spolu se zástupci nevládních organizací a průmyslu propojení Evropy a Asie ve snaze zajistit spojení všech důležitých aktérů co by mělo přispět i k přeshraničnímu eh, strategickému plánování. Chceme také se zaměřit na jednotný prostor vnitrozemské vodní dopravy, který je důležitý. Je třeba to řešit z hlediska infrastruktury i um, regulace, tak aby eh, některé náklady se přesunuly ze silnic na řeky. To je třeba, máli Evropa navyšovat svou dopravní kapacitu a máli zároveň snižovat emise skleníkových plynů. Předsednictví již začalo pracovat na návrhu o technických normách v oblasti vnitrozemské vodní dopravy. Je to jeden ze strategických prvků balíčku na JADES. Budeme se snažit dosáhnout rychlého pokroku eh, v této technické oblasti. Předsednictví bude eh, pokračovat eh, každodenní práci, eh, tak abychom hájili zájmy Evropské unie i v oblasti námořní dopravy. Díky spolupráci našich italských kolegů na radě jsme dosáhli kompromisu k obecnému přístupu, pokud jde o regulaci přístavů. Je třeba v této práci pokračovat tak, abychom vytvořili společný právní rámec přijatelný pro všechny členské státy, který zajistí otevřenou a spravedlivou hospodářskou soutěž a řádné fungování přístavů a transparentnost. Zároveň je třeba zohlednit regionální zvláštnosti a historický vývoj jakož i socioekonomické, eh, socioekonomický význam přístavů. Pokud jde o horizontální otázky, chci zdůraznit, že pro města je důležité, aby měla eh, projekty, ve své strategii eh, projekty týkající se dlouhodobé mobility s cílem zlepšit systémy hromadné dopravy, eh, integraci různých typů dopravy, zvýšení bezpečnosti a zavedení efektivních logistických systémů. Je třeba podporovat i eh, třeba chůzi pěšky, jízdu na kole, tak, abychom měli udržitelný systém mobility eh, a k tomu může přispět i vývoj inteligentních druhů dopravy. Předsednictví je připraveno se soustředit na dosažení dohody o regulaci statistik v železniční oblasti a v, um, ve vodách Evropské unie. Lotyšské předsednictví chce spolu pracovat konstruktivně a pragmaticky jak s členskými státy, tak s parlamentem. Máme program bohatý na různé iniciativy. Je to i v souladu s myšlenkami Junckerovy komise, která se chce soustředit na růst a konkurenceschopnost a udržitelnost. A já doufám, že spolu s parlamentem se nám podaří dosáhnout kvalitních kompromisů, a vytvořit lepší právní předpisy, které budou prospěšné pro občany i e, podniky v Evropské unii. Děkuji. Ja, danke schön, Herr Mattis. Děkuji. Pane Mattis, za tuto podrobnou informaci vašich e, plánů na předsednictví. Ehm, děláme všechno pro to, abychom dobrou spoluprácí přispěli k dosažení dobrých výsledků. Nyní dáme slovo koordinátorům na dvě minuty a pak vám dám možnost reagovat na koordinátory a pak ještě dostanou slovo další, takže začíná ten pan Kamp. Ehm, děkuji také já bych chtěla jménem frakce EPP uh, eh, přivítat um, pana ministra a chtěla bych mu přát hodně úspěchu a trochu také eh, zábavy během jeho práce eh, předsednictví Rady Evropské unie. Já jsem zjistil ze zkušeností, že malé země často toho dosáhnou více než velké. Ty velké mají, obtíž, mají problém s kompromisy, ale ty malé eh, lépe uzavírají kompromisy a rychle ty věci jak si posunují vpřed. Jsem velice rád eh, za vaši iniciativu s eh, vyslosti s železničním balíčkem. Včera jsem říkal, škoda, že často, že, že jsme to nedostali od vás přímo, ale že, mm, jak se zdá, probíhají neformální eh, mm, dohody, mm, o kterých dostáváme informace od těch velkých železničních firm. Politický pilíř by se měl dále rozvíjet a nebudeme mluvit jenom o technických otázkách, Eh, tady jsem chtěl říct si něco, ehm, kolega Marinesku k tomu ještě řekne víc. A my samozřejmě chápeme velké geopolitické ehm, vztahy mezi ehm, Velkou Británií a Španělskem, ale není možné, abychom dva roky celé, eh, celé téma letectví blokovali z důvodu eh, těchto politických bodů. Já chci ještě upozornit eh, na to pana ministra. To je jedna věc. Další věc, investice, Junckerův plán. Juncker říká, no bude to úspěch, když budou členské státy spolupracovat. Já se proto ptám, jak budete mm, požadovat od členských států, aby investovali v rámci Junkrova plánu. Děkuji. No. Děkuji. Také já vás jsem chtěl, pane ministře, přivítat zde v Evropském parlamentu za svoji frakci. Ehm, přeji vám hodně úspěchů během vašeho předsednictví. My jsme měli příležitost s vámi a e, s vašimi pracovník, spolupracovníky již hovořit o prioritách. Já bych chtěl stručně ještě k tomu železničnímu balíčku. Pane ministře, Není tajemstvím, že politická část eh, je kontraverzní v členských zemích a my jsme jako parlament vždy podporovali, aby to byl balíček. Jak nebo co chcete, co uděláte, když eh, na příští radě v politické části stále nebude, eh, se nebude rýsovat řešení, pokud stále tedy eh, rozvo- to bude bránit rozvoj té technické části. Jak budete postupovat? Budete eh, se snažit rozdělit ty dvě části? Nebo to je moje první otázka tedy a druhá. Mm, nyní tady je určité v Evropské unii takové určité jaksi obvinování problémy v sociální oblasti pr- práva pracujících, například um, norské aerolinky eh, letají na evropském teritoriu eh, a pak platí, tedy, tedy aerolinky platí uh, Eh, zaměstnancům jinak, než by odpovídalo evropským standardům. To tež se týká nákladních automobilů, špedičních firm, logistiku. Tam je celá eh, řada případů zneužívání. Tady by mě eh, zajímalo, jak byste si představoval, že budete pokračovat v této oblasti a přeji vám hodně úspěchů v příštích několika měsících. Děkuji. Jako další má slovo Robert Zíle. Ehm, pane Matis, vítejte v našem výboru. Já doufám, že budete mít velice úspěšné předsednictví. Nejenom proto, že jsem z ale ehm, myslím, že je vidět, že váš přístup je skutečně mm, dobrý. Chci upozornit na to, že během lotického předsednictví je třeba toto vyřešit. Samozřejmě, že je velice důležité se zaměřit na celou tuto problematiku. Já se obávám, že někde to může být trošku na škodu práce, kterou provedl náš výbor v této oblasti. Jsou zde různé projekty, které se budou možná zaměřovat v těch zemích, kde se bude generovat profit. Eh, Francie, Itálie, Německo, to je možná trochu na škodu. A třetí záležitost. Rovněž eh, bych rád řekl, že bychom možná mm, mohli zredukovat, nebo teda v rámci Connecting Europe Facility, tohoto nástroje, této facility, nějakým způsobem opravdu odstranit ty mezi nebo um, přeshraniční problémy, zdůrazňovat tuto politiku, dopravní politiku. Rád bych se zeptal na různá rizika v této oblasti a dále. Jsem spokojen, pokud jde o trio předsednické, o program, tam jsem opravdu tím souhlasím, jsem rád, že mm, ohledně jednotlivých bodů a dále sociální dumping. Tam se trochu obávám, aby nedošlo k nějakému rozmělnění našich sítí v oblasti dopravy. Měli bychom. Mm, já vím, že například v Německu teda mm, je ta nyní došlo k zavedení minimální mzdy Ehm, jakým způsobem teda budou tomu vystavení jednotliví provozovatele nebo mm, stejná práce by asi měla být od na stejným způsobem všem. Já nevím, přece nebudu dávat eh, stejno, například eh, stejno, stejný plat mému asistentovi jako německý eh, poslanec svým asistentům a tak dále. Čili tam bychom měli být opravdu velice opatrní, když hovoříme o sociálním dumpingu. Na to bychom měli dát pozor, protože jednotný trh je v tomto ohledu nesmírně, nesmírně citlivý a mohlo by to představovat různá rizika. Já, Děkuji. Také za liberály eh, vás chci srdečně přivítat zde ve výboru. Přeji vám úspěšné předsednictví, dobrou spolupráci. Máme celou řadu probíhajících dialogů a mm, děje se to hodně. Mm, vy už jste hovořil o řadě věcí k železničnímu balíčku, už eh, toho nebudu moc říkat, že moji kolegyně Bilbao se k tomu jistě vrátí. Single European Sky obecně, co se týče letectví, tak souhlasím, je důležité zachovat, obhajovat konkurenceschopnost, ale kladu si otázku, Mm, mm, zda v tomto směru můžete něco udělat. Takže uvidíme, zda bude schop, tes, eh, vaše předsednictví něčeho dosáhnout. Co se týče Junkrova plánu, vy jste řekl různé věci. Důležité je, kde využít tedy ty projektové bondy a dosáhnout toho pákového efektu, protože potřebujeme hodně peněz v dopravě. Proto mě těší, že jste zdůraznil um, lodní dopravu vnitrozemskou, protože um, tam je možné to rozvíjet méně, s méně penězi než na železnici. Je možné tam dosáhnout rychlého pokroku. Pak mám konkrétní otázky. Jednak statistické data pro železnice a vodní toky. Co, kdy se mm, myslíte, že se dostanete dál? Eh, eh, rada to italského předsednictví neakceptovala. Eh, Já pak mám otázku tedy k minimální mzdě. Týká se to i Lotyšsko, nebo má Lotyšsko stejné problémy jako eh, Estonsko a Česko. Eh, dále, eh, jaké je vaše, vaše, vaše zkušenosti s nízkou emisní sazbou 0,1 na Balckém moře? Děkuji. Já chci popřát, nebo chci přivítat pana ministra zde v tomto výboru. Více než cokoliv jiného vám chci popřát hodně sil a pozitivní přístup, když čelíte společným výzvám. Kolegové již zmínili čtvrtý železniční balíček. Já si myslím, že to je největší výzva eh, pro nás v tuto chvíli. Mm, každý operátor je pod tlakem a já doufám, že do léta se dostaneme dál, jak se očekává. A především v technickém pilíři eh, bychom měli dosáhnout výsledku. Doufám, že během tohoto parlamentního mandátu budeme schopni tento balíček Ehm, dokončit. Co se týče sociálního dumpingu v dopravě, mnoho kolegů to již zmínilo. Největší výzva, jak tedy dosáhnout eh, zdravé konkurence, jak můžeme podpořit zdravou konkurenci v Evropě a dosáhnout stejných výsledků Eh, aby byla teda rovná, tedy rovná pravidla pro všechny. Další věc, jak Lotyšsko vidí perspektivu eh, rozvoje z hlediska uživatele. Jak to tedy, eh, jak zlepšit situace pro uživatele? Děkuji, Karin Medali. Vážený pane ministře, vítám vás v našem výboru za ekologii. My skutečně doufáme, že vaše předsednictví bude korunováno úspěchem. Několik otázek, jestli dovolíte. Nejdříve je to Junckerův plán, k tomu bych se vrátila. To je těch 315 miliard eur. Vím, že tam máme asi tak 20 miliard v rámci zárou zatím k dispozici a hovoří se tam o tom, že budeme mít 3,3 miliardy, které se využijí z RTRT. A moje otázka je velice jednoduchá. Jakým způsobem jedna část tohoto mechanismu, tohoto propojení Evropy, jakým způsobem teda to je tam propojeno v rámci toho financování a ráda bych se zeptala i na určitou vaši odpovědnost v tomto ohledu. My na vás poleháme, tak abyste nám skutečně zajistili to, že spolurozhodování se bude opravdu aplikovat v této oblasti, především pokud je o rozhodnutí v této oblasti. To je první věc. Druhá záležitost, pane ministře, víte, že na konci roku je to vždycky takové velice mm, ožávé téma klimatické, eh, klimatické oteplování. My samozřejmě nemůžeme zavírat oči v rámci dopravy. Víme, že CO2 emise se zvýšily o 30% v Evropě, zatímco všude jinde to klesá, že v podstatě, když nic neuděláme, tak budeme dále pokračovat tímto směrem. Především, pokud neuděláme nic v oblasti dopravy, pan komisař Eh, Kaněte v Limě na konferenci hovořilo o této politice dopravě, která bude propojena s klimatickými záležitostmi. COP21 konference se tomu bude věnovat v Paříži. A já se chci zeptat, co udělá vaše předsednictví, především konkrétně pro tento summit klimatický stát skutečně teda připravíte, zase zavážete určité mapě, která by propojila tyto dvě témata, to znamená mm, klima i doprava. A třetí záležitost, velice rychle, vaše předsednictví bude vybírat všechny ty projekty, které se budou týkat těchto evropských mechanismů, zda budete dostatečně silní, motivovaní, odhodlaní, aby tam byla určitá konkrétní kritéria stanovena. Ráda bych obrátila vaši pozornost na jeden projekt, který je podle mě absolutně nepotřebný ekologicky, ekonomicky. Je to ten projekt, který nás bude stát 26 miliard eur mezi Lyonem a Turínem a proto bych se vás zeptala i na tuto problematiku a zároveň zda jste připraveni přijít s evropskou strategií pro městskou mobilitu. Děkujeme. Danke, das war sonst zu stark überzogen, dann sind die anderen benachrichtigt. Děkuji. Eh, pane ministře, Nyní máte možnost reagovat na koordinátory a pak je ještě jedna série otázek, na které budete odpovídat. Takže musíme být tedy do 30 minut hotově. Máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Rád bych poděkoval za všechny tyto dotazy, za veškerý komentář z vaší strany. Ano, jsou to aktuální otázky, nesmírně důležité otázky, které se zazněly. A já se pokusím reagovat eh, trošku, dělám takové skupiny těchto otázek. Nejprve teda ten železniční balíček. Tam bych rád zdůraznil ještě jednou to, že naše předsednictví bude pracovat i na technickém pilíři a zároveň na politickém pilíři tohoto balíčku a my jsme již připravili v tomto ohledu konkrétní návrh, kompromisní návrh pro politický pilíř, který podle nás by mohl být akceptovatelnější pro členské státy. Na konci ledna rovněž očekáváme návrhy ze strany členských států v tomto ohledu a organizujeme i technickou eh, schůzku na konci této práce a očekáváme, že teda se tomu budeme věnovat i na radě v březnu. Samozřejmě, že na těchto tématech budeme spolupracovat. Technický pilíř se velice je očekávaným pilířem nejenom ze strany jednotlivých odvětví, sektorů, ale samozřejmě i z politického hlediska. Ale my musíme prostě pracovat na obou dvou pilířích, tak abychom dosáhli pokroku v obou oblastech. Další skupina otázek se týkala financování plánu předsedy Junkra. Doprava je bez pochyby nesmírně důležitou doménou oblastí. Je to oblast, kde vidíme jeden z největších potenciálů růstu. A je to zároveň jedna z priorit tohoto návrhu jednotlivých projektů. My budeme pracovat samozřejmě na tomto balíčku a budeme se snažit posílit celou oblast dopravy, budeme se snažit samozřejmě i doplnit ještě ta propojení, která zde zatím chybí v této oblasti. Musíme se snažit o to, aby jednotlivé investice které zde budou k dispozici, otevřeli zároveň cestu pro soukromé investiční zdroje. Je důležité zúraznit, že tyto investiční zdroje budou k dispozici ve všech členských státech, že tam nebudou nějaké kvóty nebo nebudeme dělat rozdíly mezi malými či velkými členskými státy. Především to budou kritéria proveditelnosti, životaschopnosti jednotlivých projektů, včetně infrastruktury, dopravní infrastruktury projektů v této oblasti, je jasné, že tento nástroj ano, bude představovat i teda určité záruky, a zároveň to bude financování, které eh, využijeme z facility CEF budou to zároveň fondy, finanční prostředky, které by se měly znásobit, tak, abychom dosáhli tu celkovou částku 315 miliard eur, jež by měla být investována do celé ekonomiky. Veliká část z těchto peněz by měla jít právě do dopravy. My budeme velice aktivní v tomto ohledu, budeme na finančních otázkách pracovat tak, aby kritéria, která stanovíme, byla eh, akceptovatelná pro další rozvoj v oblasti dopravy. A dále je to letecké odvětví a otázka eh, Gibraltaru. Několik z vás se zmínilo o těchto otázkách. Gibraltar, to mm, není otázka dopravy. My nemůžeme roz, vyřešit eh, tuto problematiku my mezi experty v oblasti dopravy. Co můžeme udělat je eh, snažit se připravit nějaký dokument, připravit dokumenty z technického hlediska a jakmile dojde k určitému odblokování na politické straně, tak bychom poté mohli se snažit nějakým způsobem vyřešit tu problematiku letecké dopravy v této oblasti. Pan Van Kamp má pravdu v tomto ohledu, když tvrdí, že je neakceptovatelně, aby z důvodu e, této politické problematiky byla celá tato doména zablokována, to znamená nejenom letecké odvětví, ale i konkurenceschopnost, která je zde ohrožena v celé Evropě, v celém světě. skutečně, pokud jde o konkurenceschopnost, nejsme úplně průkopníky v této oblasti a právě proto bychom i u tohoto balíčku měli dosáhnout pokroku. Další otázka, jež zde zazněla, se týkala sociálního dumpingu. Především v oblasti dopravy. Já jsem od kolegů, od ministrů pro dopravu již obdržel informace ohledně těch nových opatření v Německu pro eh, řidiče kamionů, to znamená teda ta problematika minimální mzdy. Já jsem vyjádřil s panem ministrem Debrinem, eh, já mu teda vyjádřím obavy za naší stranu. Eh, vyjádřil jsem své obavy minulý týden, kdy jsme se viděli v Berlíně samozřejmě, protože jinak teda nemůžeme hovořit o nějaké společné konkurenční nebo soutěži v této oblasti, mohlo by to ohrozit celý, celý tento sektor. Já doufám, že vyřešíme tento problém, skutečně věřím, že budeme hovořit o, tom, o této mm, otázce i na jiných fórech. Samozřejmě nechceme, aby to mělo nějaký negativní dopad obecně na oblast dopravy tato nová opatření. A nyní transevropské eh, dopravní sítě, plán předsedy Junckera. Ano, je pravda, že investice do dopravy, ano, budou samozřejmě následovat. Ovšem, já bych nebyl rád, pokud by všechny tyto hm, finanční možnosti byly zahrnuty do jednoho pouze nástroje, jediného. My bychom měli se snažit nějakým způsobem diversifikovat eh, tyto prostředky, skombinovat různé finanční možnosti. A nyní k otázce, která se týká nástrojů v oblasti boje proti klimatickým změnám, otázky, o kterých jsme hovořili na radě na konci loňského roku. Samozřejmě, že musíme pokračovat i eh, v práci na této problematice. Dále je to i otázka, která byla zmíněna mobilita městská. Jistě i zde budeme muset pokračovat v tomto úsilí. Já jsem se o tom již zmínil. Snažíme se o kombinaci různých typů dopravy, multimodální doprava a tak, aby skutečně tato doména, pokud jde o městské oblasti, aby skutečně co nejefektivněji jsme v této oblasti našli řešení. My se budeme snažit o co možná nejefektivnější práci eh, v této problematice. To je asi vše zatím k otázkám, které zazněly. Děkuji vám. Gut, jetzt kommt die zweite Runde und da geht... Dobře, teď bude druhé kolo. Nova, Maria Grappini, George Bach, Pavel Tilitska, Marian Jean Marinescu, Ines Ayala Senda, Isas Bilbao und mich. Dann schließe ich hiermit. Tím končím tedy uh, seznam. A jako první má slovo Kosma Slotovský. Děkuji. Pane předsedo, já bych měl dvě. Czy płaca minimalna v Niemczech no jest dość niekorzystna. Čili ta situace, jestli dovolíte, ano, německá je pro nás ze střední Evropy, z východní Evropy, pro naše podniky dost nevýhodná, proto bych se rád zeptal, zda Očekáváte konkrétní kroky v této oblasti, pane ministře, a pokud ano, tak jaké? A dále je to investiční plán pana Junkra. Jak, protože ten určitým způsobem, jak si bere prostředky z, mm, um, pro propojení Evropy a proto bych se chtěl zeptat, za zůstanou zachovány původní národní obálky. Pane ministře, jak se na to díváte? Předem vám moc děkuji za odpovědi. Dobré odpoledne, pane, ministře. Dovolila přivítat eh, na našem výboru a popřát vám mnoho úspěchů během vašeho předsednictví. A během představování vašich priorit já jsem byla velmi spokojená s tím, že jste zmínil, že červnovou radu eh, ministrů dopravy hodláte věnovat otázce bezpečnosti, protože se domnívám, že to je priorita, která by se měla stát součástí eh, vlastně jakýchsi opravdu velmi vážných témat každého předsednictví, takže věřím, že ten nepříznivý trend, zejména pokud se týká týká vážných zranění eh, a i to, že se nám zpomalil vlastně eh, trend ve snižování počtu úmrtí, eh, že se podaří nějakým způsobem zvrátit a minimálně nastartovat debatu, s čím také souvisí to, o čem jste mluvil, a to otázka městské mobility a to, že v rámci těchto plánů musí mít své místo také doprava těch nejzranitelnějších účastníků, to znamená cyklistů, pěších. Eh, dovolte mi nicméně zeptat se na to, co jste ve svých prioritách nezmínil, a to je očekávaná revize Bílé knihy o dopravě, kterou eh, komise přislíbila v brzké době, takže zda plánujete během vašeho předsednictví tuto otázku nějakým způsobem diskutovat. Děkuji. Danke. Jetzt Maria. Děkuji, nyní Maria Grapini. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Doufám, že eh, sem budete jezdit během svého funkčního eh, období, protože je důležité, abychom s vámi stále komunikovali. Já chci zmínit jeden cíl, který považujete za prioritu, a to je přechod eh, ze silnice na železnici. Evropské železnice je třeba zlepšit, je to priorita pro vás. Jak si myslíte, že byste mohl přejít ze silnice na železnici a zlepšit železniční síť? Protože tady je propast mezi státy Evropské unie, co se týče kvality a kvantity železniční sítě. Jak, eh, odkud přijdou peníze? Jak budete vybírat eh, životaschopné projekty? Jak chápete životaschopné projekty? Děkuji. Děkuji. George, mm, děkuji, pane ministře, za vaši prezentaci. Myslím, že lotické předsednictví je velmi ambiciozní, velice odvážné. Mm, má to mm, také z důvodu různých jednání se spolupracovníky. Tato víru sdílím. Máte pravdu, že Mm, co se týče letectví mm, a dalších problémů. Možná byste mohl říct ještě něco konkrétnějšího, jaké informace se opíráte, abyste vyřešil toto složité eh, téma. Dnes dopoledne jsme tady měli generálního, pana generálního ředitele a ten hovořil o silniční dopravě, tam je spousta problémů. On řekl, že je dost zákonů, bohužel jejich eh, eh, prosazování je špatné a pokázal na nejasnosti, eh, mezery a chybějící kontroly. Zamýšlíte se chopit iniciativy v, té, v radě, abyste tuto nemožnou situaci v silniční dopravě nějak vyřešil? Pavel Telička má slovo. Moje zkušenost s lotyským ministrem dopravy je, že je velmi obtížné s nima vyjednávat, což je již dobrá kvalifikace pro vedení předsednictví, ale když skutečně začnou fungovat, tak fungují jako dobře promazaný stroj. Já se vrátím k otázkám, které jste již zmínil. Čtvrtý železniční balíček, já chápu vaše ambice, ty podpoříme, ale budete muset získat podporu tohoto parlamentu, jak technické části, tak v politické. Vy jste toho řekl málo o politické části. Mm, abych eh, mm, jste nás získal pro podporu v technické části, tak bych si přál, abyste o tom řekl trošku víc. Ehm, Junckerův plán. Jedna eh, prozba. Vy jste předsednictví. Budete to řídit. Jak chcete řídit financování v dopravě, kdyby to bylo na vás, jaké by byly vaše priority? Děkuji. Maria Marinesku jako další má slovo. Děkuji. Jste řekl, že nemůžete vyřešit Gibraltar a máte pravdu. Nemůžeme to vzdát kvůli tomuto problému. Zase máte pravdu. Co přesně uděláte? Začnete jednání nebo ne? Někde mm, v regulacích je napsáno, že není možné začít jednání ve všech oblastech, i když to je částečný přístup, a pak nakonec se podívat, co se děje na, s Gibraltarem a rozhodnout v radě a v parlamentu. Takže prosím, podle našeho názoru, kolegové souhlasí jistě, musíte začít trialogy a jednat o tom. Za druhé, minimální mzda, chci se zeptat, pokud Rumunsko vydá zákon, že každý v Rumunsku, kdo pracuje za německou firmu, by měl být placen minim, minimálně minimálním mzdu z Německa? Myslíte si, že ta německá firma, například Telekom, by stále zůstal v Rumunsku? A nebo řekněme, že Rumunsko vydá zákon, že všichni řidiči nákladních automobilů kteří přijíždějí do Maďarska, budou dostávat eh, rumunské mzdy. Tady bych chtěl jasnější odpověď. I když jste mluvil s eh, tak eh, musíte udělat něco teď. Inesa, já vás mám slovo. Děkuji. Vítám vás, pane ministře, a hodně štěstí, protože ty, ta předsednictví z menších zemí většinou pro nás znamenají velice dobrou zkušenost, tak doufám, že to s vámi bude stejné. Čtvrtý železniční balíček. Eh, byli jsme rádi tomu, že vaše předsednictví skutečně chce postoupit eh, na maximum s tím politickým pilířem. Tady chci jenom jasně říct, že někteří z nás se domnívají, že se vyvíjí tlak na ten technický pilíř, ale bez toho politického pilíře, upřímně řečeno, eh, ten technický pilíř nepřinese žádné výsledky. Eh, víme to, vlastně zabýváme se tím už od prvního balíčku a prosím, abyste skutečně se o to snažili, my vás v tom rozhodně budeme podporovat, eh, pokud jde tedy o ten politický pilíř. A pokud jde o některé iniciativy národní nebo jednostrané, které nás znepokojují v oblasti silniční dopravy, teď je tady problém Francie a Belgie, které zavádějí dokonce i tresty odnětí svobody pro řidiče, kteří budou spát v kabině. V Německu budou muset platit minimální mzdu při průjezdu Německem, což je trochu eh, problém související byrokracie pro podniky, které budou muset posílat údaje o řidičích a tak dále a neusnadňuje to volný pohyb. A když mluvíme o železniční alternativě, tak Deutsche Bahn nám také nedává k dispozici dostatek vagonů pro převoz zboží přes její území. Děkuji. Ich habe zunächst mal äh, die Frage mit der Rail Baltica. Hm, nyní Tady je otázka Ray Baltika. Domníváte se, že bude dosažen pokrok v souvislosti s Junckerovým plánem a jak vypadá dohoda mezi balským, balskými státy? Mm, víme, že byly velké problémy, pan Rikatový také. Jak to vypadá? Eh, minimální mzda. Ti, kteří pracují v Německu, aťkoliv eh, z jakékoliv země přicházejí, mají dostat minimální mzdu, to je jasné. Problém je, když se projíždí, jak se to řeší ale není možné říci, že pak tedy že by v Polsku třeba eh, měli eh, pracovníci z Rumunska rumunské platy. Ne, to musí být prostě, kdo tam pracuje, musí mít stejnou mzdu, ale projíždění nebo průjezd je jiná, jiná věc. Eh, Německo má tedy více silnic než železnic nahlásil, jak budete garantovat zrůstání Evropy, klimatické cíle a vytváření pracovních míst. Jak to tedy uh, bude dohromady? To byly všechny otázky a teď máte možnost odpovědět. Já jsem dělal chybu. Bilbao jsem přehlédl. Máte slovo. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Děl, nedělejte si starosti, já to nebudu brát moc vážně, neurazím se. Tak už tady zaznělo asi všechno, ale dvě stručné otázky. Čtvrtý železniční balíček, technický a politický pilíř. Lotyšské předsednictví jasně dalo najevo, že chce pokročit s politickou částí a já bych se chtěla zeptat, jaká bude vaše strategie pro postup s tím kompletním balíčkem a co očekáváte od rady. Ehm, jak zareaguje na váš postoj a co očekáváte od rady, pokud jde o první čtení ehm, interoperability, textu o interoperabilitě. Jaká myslíte, že bude reakce rady? A za druhé, nechci to dlouze opakovat, ale pokud tedy o silniční dopravu, členské státy přijímají eh, opatření, která jsou v podstatě nacionalizační, závažně to poškozuje dopravní podniky. Eh, a jak eh, k tomu přistoupíte? protože asi k tomu nemůžete přistupovat případ k případu, je to problém celoevropský, jak tedy na evropské úrovni řešit tento problém, kdy jednotlivé státy si přijímají vlastní opatření, která jsou v rozporu s evropskými eh, právními předpisy, na kterých jsme se shodli již před drahnou dobou. Děkuji. Danke sehr, Herr Minister Matthäus. Jetzt haben Sie das Wort. Děkuji. Pane ministře, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji eh, všem poslancům a poslankyním za otázky. Pokusím se odpovědět na všechny otázky v pořadí, jak byly položeny. Bylo tady eh, mnoho otázek týkajících se minimálních mest a jiných omezení. Eh, pokud jde třeba o dobu odpočinku nebo pracovní dobu řidičů kamionů. Myslím, že mnoho členských států již vyjádřilo své obavy, pokud jde o provádění tohoto opatření. Je jasné, že toto opatření rozhodně nepodporuje konkurenceschopnost ani cíle jednotného trhu. My musíme o těchto otázkách diskutovat, musíme najít řešení, tak aby tato situace se vyřešila a aby vše bylo v souladu s evropským právem. Zároveň ale nechceme zavádět nějaká další omezení, pokud jde o minimální mzdy nebo jiné podnikatelské činnosti v členských státech. Protože to by nepřispělo k zajištění konkurenceschopnosti v EU. Tuhle otázku určitě budeme řešit s kolegy ministry dopravy. Pokusíme se dospět k nějakému řešení, protože zástupci i dalších členských států již vyjádřili znepokojení třeba nad tím německým opatřením. Pokud jde o toto odvětví, je třeba říci, že tahle otázka spíše spadá do pravomoci ministrů sociálních věcí, ne tolik do pravomoce ministrů dopravy, ale samozřejmě e, na to odvětví to má potom vliv. Dále, pokud jde o CEF a Junckerův investiční plán a jednotlivé národní příděly. V rámci CEF část financování byla určena i na finanční nástroje. Národní příspěvky, které se předpokládají pro zavedení investičního projektu, nebudou sníženy. Tady jde spíše o to, že ten záruční nástroj by se měl týkat všech systému záruk, aniž by se nějak spochybnily kvóty, které byly přiděleny jednotlivým členským státům. Bezpečnost silničního provozu, to je důležitá a aktuální tematika. Stále je na silnicích velké množství eh, nehod, velké množství obětí a tahle otázka je součástí naší agendy. My to považujeme za velice důležité a budeme eh, se na to v diskusí hodně soustředit. To tež platí i pro mobilitu, zejména městskou mobilitu. a ty nejzranitelnější uh, uživatele nebo účastníky silničního provozu, jako jsou cyklisté a pěší. Vyžaduje to samozřejmě vytvoření potřebných infrastruktur ve městech, tak aby tito účastníci silničního provozu se mohli pohybovat v bezpečí to je jednou z našich eh, priorit a chceme se tomu věnovat v diskusích. Nyní eh, pár eh, slov k přechodu ze silnice na železnice. Ve státech, jednotlivých státech se železniční infrastruktury rozvíjejí pomocí investic, pomocí různých projektů a my bychom chtěli, aby železniční doprava byla konkurenceschopnější. Nejen z hlediska emisí, ale také z hlediska nákladů může být železniční doprava mnohem atraktivnější. Tím bychom uvolnili silnice, omezili bychom náklady na přepravu. A vytvořili bychom efektivnější a ekologičtější systém dopravy. Měli bychom ty infrastruktury více přístupnit tak, abychom usnadnili právě přechod eh, ze silnic na železnice. Nyní ke čtvrtému železničnímu balíčku. My jsme již eh, připravili kompromisní text, Říkáme tomu takový eh, zmírněný návrh toho politického pilíře. Jsou tam kritéria týkající se oddělení vlastně provozovatelů eh, od vlastníků. Je tady otázka eh, trochu mírněnějších kritérií, pokud jde o jmenování členů správní rady a tak dále. Tento text je momentálně rozesílán členským státům a 30. ledna dostaneme od členských států komentáře. Pokud se nám podaří dosáhnout kompromisu, bylo by to eh, výborné. Chtěli bychom se o to pokusit. Každopádně učiníme proto maximum. Maximum proto, abychom pokročili s tím politickým pilířem. A pokud jde o technický pilíř, 29. Eh, ledna se bude konat trialog a tam bychom rádi dosáhli významného pokroku. Budeme se o to každopádně snažit. Byla tady ještě zase otázka k Gibraltaru. My jakožto předsednictví Eh, nemůžeme tuhle otázku úplně vyřešit. Jak jsem říkal, můžeme připravit ty technické dokumenty tak, aby v okamžiku, kdy se ta záležitost odblokuje, aby to prostě technicky už bylo připraveno. Ehm, to se týká záležitostí důležitých pro odvětví, pro průmysl. Připravujeme ty dokumenty a jakmile se to z politického hlediska vyřeší na nejvyšší úrovni, tak budeme moci tyto technické dokumenty eh, rozeslat vlastně už v hotové podobě. Dále eh, projekt Rail Baltic a eh, v souvislosti s Junckerovým investičním plánem. V toho se dotkly i další otázky. Rail Baltica to je eh, významný geopolitický projekt, který propojuje pobaltské země s Evropou. Pobaltský region je oddělený od zbytku Evropy, jak dobře víte. Nemáme dostatečnou dálniční síť, není tam například propojení elektri- energetické sítě a prostě geograficky jsme izolováni. Nemáme ani železniční spojení. A pokud se na to podíváme z ekonomického hlediska, tak je vidět, že vybudování takovéto železniční sítě bez eh, pomoci EU není možné. Pobaltské země sami E, tuto otázku nejsou schopny vyřešit. 26. února se pobaltské země e, sejdou nad vytvořením návrhu, kterým by měl být financován v rámci CEF. My e, předložíme společný návrh, protože máme společný podnik, který už nějakou dobu funguje a zabývá se tímto projektem k tomu Junckerovu investičnímu plánu chci říct, že tady jsou určité kontroverze, ale myslím, že by bylo financování tohoto plánu z půjček dosti složité. To bychom asi nezajistili dostatečné investice jenom pomocí půjček. Takže každopádně bude třeba najít eh, cesty, jak získat finanční prostředky, tak abychom mohli financovat tento projekt, který je z geopolitického hlediska pro celou Evropu velmi důležitý. Tak snad jsem odpověděl na většinu otázek. Ještě k té bílé knize eh, pro dopravu. Určitě budeme o té bílé knize jednat. Pravděpodobně provedeme nějaké hodnocení, ale zatím neplánujeme nějaký kompletní přeskum Bílé knihy během našeho předsednictví. Takže to je asi vše. Děkuji mnohokrát za otázky. Doufám, že jsem vše zodpověděl eh, uspokojivým způsobem. Děkuji. Sie sehen am Beifall, wir sind es. Vidíte z toho uh, potlesku, že jste skutečně odpověděl na všechny otázky. Děkujeme, že jste mezi nás přišel, zodpověděl otázky a eh, budeme eh, spolupracovat dále na společných cílech dosahování pokroku v Evropě. Děkujem vám ještě jednou srdečně. So, wir werden jetzt weitermachen. Möchte Sie bitten, sich hinzusetzen. prosím Ti, kteří mm, chcete opustit místnost, tak to prosím udělejte. A přejdeme k představení e, studie k ex post hodnocení e, námořní bezpečnosti. E, dostali jste to elektronicky dnes to tady bylo mm, prezentována. Je dobré, že máme tu studii předem a můžeme o tom tedy mluvit ehm, v době, kdy to všichni eh, máte, že se můžete tedy připravit. Um, Herr Gies Máme tady pana Chýse Nolita, autora, jednoho z autorů studie a podporuje ho paní Líze Ules, Líz Ules, která bude mít krátkou prezentaci. A také mm, zastupci komise řeknou něco o nedávných nehodách. Pak bude debata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 že jste nás pozvali, jsme prezentovali poslední studii eh, na téma námořní bezpečnosti. Budeme prezentovat zjištění, závěry, dopady a problémy s implementací a výzvy a schrnout naše um, zjištění, co se týče role expertízy EMSA. Expos eh, hodnocení je Eh, analýza opatření v sedmi směrnicích a nařízení, které eh, představují tento balíček přijatý v roce 2009, transponovaný v roce 2011. A v podstatě platí relativně krátce. Když navážeme na první a druhý balíček, tak tento třetí balíček má zefektivnit stávající pravidla a přispět ke konkurenceschopnosti sektoru tím, že bude e, zvyšovat tlak na majitele mm, neadekvátních lodí. Po hodnocení ex ante jsme identifikovali různé ekonomické, ekologické, sociální efekty, které měl mít třetí balíček a studie srovnává skutečné výsledky s těmi očekávanými. Eh, je to kombinace výzkumu a konzultace aktérů. Jak bylo řečeno, uplynulá doba není dostatečně dlouhá, abychom plně posoudili, zda očekávané dlouhodobé efekty nastaly. Studie však mm, dospěla k závěru, že většina očekávaných efektů směrnice se realizovaly ty tři nejvíce relevantní výsledky pro naše diskusy je, um, jsou následující. Větší tlak na uh, substandardní lodě, třetí balíček zvýšil odpovědnost pro řadu významných aktérů. Uh, směrnice uh, stanovila minimální standardy pro uh, řízení registru lodí. Mm, povinné audity a mm, systém management kvality jsou příkladem. E, členské státy e, delegují část e, těch aktivit určitým organizacím. nový režim Mm, co se týče eh, přístavu, eh, harmonizoval kritéria, eh, tak aby byl větší tlak na substandardní lodě. Za druhé, větší znalosti o provozu, námořním provozu díky informačním systémům, které byly vytvořeny v rámci třetího balíčku. Klíčový informační systém je e, síť bezpečných moří SafeSeaNet, což je celoevropská platforma pro výměnu námořních dat. Různé informační systémy také přispívají k identifikaci rizikových lodí a podporují rozhodovací proces po případě incidentu nebo nehody. Větší spolupráce, sběr informací a spolupráce mezi členskými státy e, se, a e, vyšetřování nehod se zlepšilo. Vytvoření eh, stáleho rámce pro spolupráci vedl k, eh, věč, k lepším informacím mezi dispozici, které jsou dispozici mezi členskými státy. Může, nyní budeme zdůraznit několik problémů při implementaci. První se týká vyšetřování nehod. Směrnice vyžaduje, aby členské státy vytvořily nezávislé vyšetřovací eh, výbory. Eh, mm, ne všechny to udělali během konzultací. Některé státy eh, zdůraznili, že v nezávislost je někdy problém. Vyšetřovací orgány mm, mají málo, nedostatečnou kontrolu nad svými zdroji a nedostatečnou nezávislost. Dále je důležité zmínit, že historicky ta e, situace je velice rozdílná v EU. Některé vyšetřovací výbory mají 30 let zkušeností při vyšetřování námořních nehod, jiné však byly vytvořeny před dvěma lety. Takže úroveň zkušeností je velice různá liší se od jedného výboru k, k druhému. Také mm, spolupracovníci jsou problémem, především v těch nových orgánech. Je snaha tedy harmonizovat vyšetřování, především sladění mm, všech těchto mm, vyšetřovacích dat. E, dále, co se týče e, přidělování Eh, mm, pomoci v případě nouze. Je třeba řešit celou řadu různých situací, například eh, poskytování těch, poskytování těch eh, počiště. Stávající přístup té směrnice je ponechat na členských státech, aby v národních plánech mm, ponechali svůj vlastní přístup. Avšak, jak se ukázalo nedávno, dlouhé eh, rozhodovací procesy byly překážkou při záchraně eh, lodí a pomoci. Takže tady je stále potřeba eh, lepší praktická příprava, lepší plánování a větší nezávislost v rozhodování. Dní výzvy se týkají ehm, kontroly, systém kontroly pří, přístavu. Nový inspekční režim je považovaný za úspěch, nicméně členské státy musely často se přizpůsobit novým požadavkům. To vyžadovalo velké úsilí, především musí dělat inspekce 24 hodin denně První rok eh, tohoto nového režimu je rok 2011 a ukázalo se, že některé členské státy jsou přetížené, mají vysoký počet inspekcí vysoce rizikových lodí, ale žádné další data nebyla veřejně k dispozici. Skončím tím, že tedy krátkým prohlášením role EMSA. Um, EMSA pomáhá národním administrativám a kontroluje plnění jejich povinností. Podpora EMSA je jednomyslná mezi členskými státy, především co se týče technické pomoci, školení a informační systém. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Karamico má slovo, který se vyjádří k nedávným nehodám a hodnocení efektivity legislativy v oblasti bezpečnosti nákladních lodí na přepravu cestujících. Máte slovo. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you very... Děkuji za slovo, pane předsedo, a děkujeme i za tuto příležitost vystoupit za naší stranu, přispět k této diskuzi Jestli dovolíte, já bych se zaměřila na dvě a půl eh, otázka, abych jednak se zaměřila na Norman Atlantic. To víte, že teda v Jaderském moři došlo k tomuto incidentu nedávno. Všichni máme informace k dispozici elektronicky a zároveň i papírové dokumenty. A další záležitost zde je jednak neustála kontrola legislativy, evropské legislativy, která se týká vhodnosti um, a řádného uplatňování a dále studie ex post hodnocení implementace a dopadu třetího bezpečnostního balíčku, námořního balíčku. Čili nejprve eh, ta nehoda, o které jsem se zmínil, Northern Atlantic, Všichni samozřejmě vyjádřujeme upřímnou soustrast všem rodinám, přátelům, oběti této tragické nehody. A samozřejmě, že jsme nesmírně, nesmírně, nesmírně mm, smutní z tohoto eh, incidentu. 28.12. došlo z Patrasu právě do Novakony k, mm, tomuto, k této plavbě, došlo k tomuto tragickému případu a já jsem byl s italskými i řeckými orgány v kontaktu v této obtížné záchranné operaci s kolegy z různých dalších zemí. My jsme se snažili zjistit, jak mohlo dojít k této nehodě. A samozřejmě, že jsme jasně řekli, že jsme absolutně k dispozici, když budou potřebovat ze strany MC jakoukoliv pomoc. Já nebudu hovořit, nebudu zde spekulovat opravdu, jak teda došlo k tomu, jaká opatření byla přijata na straně záchranářů ani posádky. Všechno je ještě zatím v řádném procesu vyšetřování. Ovšem, my se máme určitá pravidla, pokud jde o vyšetřování v této oblasti, nezávislost vyšetřování, spolupráce mezi členskými státy. Italské orgány iniciovaly v tomto ohledu bezpečnostní šetření na základě směrnice z, z roku 2000 číslo 18 a eh, vedli jsme eh, aktivní jednání v této oblasti eh, s kompetentními orgány řecké eh, i německé eh, orgány se zapojily do celého šetření, protože Němci tam bohužel měli cestující a spolupracují s italským eh, ředitelstvím v této oblasti. V současné době se snažím, teda garantujeme nezávislost celého šetření. A my skutečně doufáme, že Italové přijdou s takovou tou Mm, zprávu a tak v horizontu jednoho roku. Maximálně my samozřejmě očekáváme, že výsledky budeme mít v dispozici už dříve. Podobně jako i u jiných, příl, mm, u jiných akci, incidentů na moři. Samozřejmě, že toto všechno vezmeme v potaz, tak abychom zlepšili bezpečnost cestujících na evropské úrovni i, na, mm, i celosvětově v rámci IMO. Je zde několik záležitostí registrace cestujících, e, dále je to a z toho bezpečnostní opatření, technická opatření, my samozřejmě musíme mít přesný počet cestujících vždycky k dispozici. Jasně jsme řekli, že zde máme i směrnici 41 z roku 98, pokud jde o přítomnost um, odborníků na lodi, o jednotlivé Eh, společnosti musí mít k dispozici všechny tyto informace a zároveň stát vlajky musí zaručit sbírání těchto informací, shromažďování. Dále jsou to bezpečnostní záležitosti. Pokud jde o eh, to, že vyžadujeme na no v roce 2009 jsme provedli inspekci například patraských eh, úřadů, které které měly za následek to, že řecká strana musela uplatnit určitá konkrétní opatření v tomto ohledu. Dále jsme zde měli požadavky z mezinárodní úrovně, které se aplikují, musíme Ehm, rovněž jsme využili nejrelevantnější informace, které se týkají eh, těchto opatření na mezinárodní úrovni. A nyní, kde jsou taková největší slabá místa, pokud jde o mm, hrozby našem cestujícím a různá rizika? My jsme eh, například v tomto procesu například v řečtině můžete použít buď eh, příjmení nebo křesní jméno, v podstatě ta pravidla nejsou úplně mm, jasná, pokud jde o ty rejstříky, čili opravdu občas dojde k duplikaci, právě proto například nám trvalo déle zjistit ehm, počet všech cestujících, čili z toho se můžeme rovněž poučit a můžeme zlepšit to situaci. Několik eh, záležitosti ještě k bezpečnosti cestujících a hodnocení um, uplatňování legislativy. Naším cílem my chceme zjistit, zda tento uh, legislativní rámec je vhodný a zda je to relevantní, zda to uplatňuje relevantním způsobem, efektivním způsobem. Ještě bohužel nemáme k dispozici veškerá data a právě proto jsme to ještě neprovedli. Provedli jsme ovšem určitou, um, určité kontroly, verifikaci dát a legislativa, která se týká osob na palubě. Toto je jedna ze směrnic, které, kterou analyzujeme v současné době, která se týká této oblasti. Snažíme se zlepšit stávající nařízení a zároveň důležitost eh, záznamu o eh, státní příslušnosti těchto cestujících další záležitost. Jednak jsou to nové bezdrátové technologie, které by měly být k dispozici pro lokalizaci cestujících na palubě. Například dostanete nějaký náhramek, který um, po uh, plapě odevzdáte, ale my samozřejmě okamžitě můžeme zjistit na základě toho vyhleda, kde jsou tito pasažéři, kde um, můžeme monitorovat jejich pohyb na palubě. Čili to je něco, co bychom měli zváže, například Costa Concordia, to je další příklad eh, takového neštěstí, kde jsme mohli prostě tímto způsobem zjistit, zda ještě cestující, kde jsou, zda tito pasaři ještě žijí a tak dále. Další důležitá věc je stabilita celé, eh, celého plavidla. To je rovněž důležité. V tomto posledním, u tohoto posledního neštěstí jsme tam měli ehm, vítr o určité síle asi deseti uzlů. A víme, že jsme tam, byl tam požár, dostala se tam voda, protože samozřejmě, že se personál snažil tento požár uhasit. A toto vozidlo se odkol, to, teda, toto plavidlo se odklonilo asi tak o 7 až 8, 5 ehm, až 7 A mm, například ehm, my jsme, je velice dobře, že máme stokholskou legislativu této oblasti, protože některé Některé um, státy využívaly pravidla IMO organizace v tomto ohledu a my jsme řekli, ne, ne, ne, toto není eh, dostatečné po, pro zajištění stability těchto plavidel a proto jsem rád, že tato stokholmská pravidla nám zůstala, protože jsme udělali mnoho studií v tomto ohledu budeme se v blízké budoucnosti snažit změnit mezinárodní pravidla v tomto ohledu, protože po tomto posledním neštěstí jsme přesvědčeni o tom, že tato pravidla jsou mnohem kvalitnější než mezinárodní sada příklad mm, mm, pořád jako v této oblasti. My jsme udělali eh, studii eh, za EFSO a doufáme, že budeme mít k dispozici všechny tyto informace, tak abychom opravdu zajistili lepší, kvalitnější, bezpečnější plavidla a že eh, z toho bude těžit i mezinárodní společenství. A poslední část kde bych se chtěl trošku věnovat expo studii ohledně implementace implementace třetího námořního balíčku, tak jak to již konzultanti vám představili. Bylo, bylo to krátké období, které se týká implementace v rámci třetího balíčku od roku 2011 do dnešního dne. V podstatě jsou, máme celkem pozitivní eh, výsledky ohledně eh, efektivity opatření a implementace. Hlavní problémy, které vyplynuly ze studie, se týkají nezávislosti všetřících eh, orgánů. Velice často například E, nemají auton, administrativní autonomii, nemají dostatečný rozpočet, před chvíličkou jsme se o tom zmínili, nemají ani možnost nějakého rozhodnutí, využití, kde jim, teda jak využijí své zdroje. Z tohoto důvodu komise, přiš, komise zahájila jednání proti Itálii za neplnění povinnosti po, a, e, po Costa Concordia neštěstí v roce 2012. Itálie vytvořila nezávislý orgán právě pro v této oblasti. Snažili se o to, my jsme nás navštívili před několika dny zástupci tohoto orgánu. V rámci třetího eh, balíčku EU rovněž aktivně mm, byla aktivně v oblasti nařízení 11 roku 392, který se týkal atenské uh, úmluvy o um, kompenzaci, odškodňování cestujících v případě neštěstí námořních v roce 2012 vstoupilo toto nařízení v platnost, ehm, přepravce je odpovědný, v případě neštěstí poskytuje uh, různá práva, jednak je to asi 22 no, tisíc eur v rámci 15 dní jako očkodnění, v případě, že tento člověk má nárok na očkodnění, tak aby se pokryly okamžité potřeby těchto cestujících. celků celková, celkové odškodnění za usmrcení by mohlo být až 307 asi tisíc eur ehm, ehm, a různé jiné typy odškodnění asi do úrovně 16 tisíc. Jednak se mohou cestující obrátit přímo na přepravce nebo na eh, pojišťovací společnost zde v tomto posledním případě tohoto neštěstí by to bylo velice užitečné využít to možnosti. Já myslím, že někteří zahájili eh, tyto procedury. A dále je to směrnice, která se týká monitorování ehm, plavidel, jejich ehm, směřování dopravy, nezávislé rozhodování, Dále je to, jsou to národní eh, plány, pokud jde o lodě v neštěstí nebo v krizové situaci, v naléhavé situaci. To znamená, mm, my jsme v roce 2013, se po eh, se a neštěstí věnovali těmto pravidlům, dále to byly operační pravidla, která by měla Eh, umožnit postup v případě lodí, která se nachází v takové eh, svízelné situaci, v nějaké eh, problematické situaci. My samozřejmě považujeme všechny tyto záležitosti je nesmírně důležité. Chceme, aby stávající legislativa byla řádným způsobem implementována na evropské úrovni a těšíme se na vaše spolupráci, na návrhy v této oblasti. Především samozřejmě budeme diskutovat i na úrovni IMO, o celé problematice budeme diskutovat, o výsledcích tohoto šetření posledního neštěstí. Naše námořní eh, odvětví, mm, bych, já bych řekl, že my jsme opravdu takovými průkopníky, pokud jde o kvalitu, pokud jde o provádění pravidel a my skutečně zajišťujeme to, že jsou implementována to pravidla. Tyto tragické události uh, znamenaly asi 11 eh, mrtvých, eh, mm, ale to pouze díky z těch 500 eh, cestujících mm, a to pouze díky bezpečnostním opatřením a tomu, že ta loď byla, to plavidlo bylo relativně nové, ovšem my nesmíme mlčet a musíme zajistit to, že veškeré informace, které získáme, se dostanou na světlo, že vám je předložíme tak, abychom celou situaci zlepšili. Děkuji tedy ehm, všem referentům a nyní má slovo pan Trump. Děkuji, pane předsedo. Já bych nejprve chtěl poděkovat našemu eh, předsednictvu za tuto studii a děkuji také tedy útvaru, eh, který tu studii zpracoval. Je tam spousta nizozemských znějících jmen, takže určitě ta studie je velice kvalitní. Eh, také bych chtěl poděkovat eh, zástupce ředitele z DG Move za příspěvek. Mám několik komentářů. Obvykle u těchto zpráv eh, ty zprávy se nedostanou na titulní stránku. Vidíte to i na počtu zúčastněných. Teď v tomto sále vidíte, že to je skutečně odborná otázka která se týká spíš specialistů nebo těch, kteří se o to opravdu zajímají. Ale když kdo jde k nehodě, jako je Norman Atlantic nebo Costa Concordia, tak najednou všichni jsou přichystáni pro nášet prohlášení před kamerou Eh, v tom smyslu, že Evropa musí zasáhnout a tak dále. A to vše mě vede ke třem otázkám. Za prvé úloha lidského faktoru, selhání lidského faktoru. Někdy máme pocit, že eh, můžeme mm, přijímat eh, mnohé směrnice, různé regulace, ale ten lidský faktor nemůžeme nikdy vyloučit. myslím, že to byl právě případ kapitána Kosty Concordie. Ale pak je tady také otázka počasí. E, to bylo právě u, ro, u lodi Norman Atlantic, kdy počasí se hrálo důležitou úlohu, takže to jsou dvě věci, které se tady spojují, lidský faktor a počasí. Za druhé, seznam cestujících na Norman Atlantic. Je to dosti udivující, protože buď tady se zachránilo o 100 lidí navíc, a nebo se tedy 100 lidí vůbec nezachránilo. Tam to bylo opravdu velice podivné s tím seznamem cestujících. Dále EMSA. Ta zpráva je celkem laskavá, ale jaká je e, pravomoc EMSA, co může dělat? Mnoho lidí, kteří se zabývají námořní dopravou, námořní plavbou, říká, že je téměř nemožné s tím něco dělat. A co tedy eh, plánuje učinit EMSA? To je moje třetí otázka. Je to především stránka 6061, kde říkáte, že je třeba být flexibilnější, mít více projektů, tečka. Ale jaké tady máte pravomoci? Danke sehr, Gesine Meissner. Gesine Meissner. Děkuji, pane eh, předsedu. Chci poděkovat eh, komisi za prezentaci studií a také za zprávu, eh, která následoval pan Kramicon. Na, na závěr řekl, že když, že máme relativně vysokou úroveň v roce 2012, 13, 14 jsme měli tři mm, lodní neštěstí. Naštěstí ne víc v roce 2012 Armínia. V mezinárodních vodách toto stížilo, ehm, přesto mnohé věci nefungovala. pak Costa Concordia u italského prostředí 2013 2014 na Atlantik. Takže v podstatě celkem za to lodní bezpečnost je relativně vysoká. Samozřejmě eh, je eh, otázka, je, zda jak je možné zabránit úplně nehodám. Eh, může to být eh, lidskou chybou samozřejmě. Pro nás je relevantní, zda je třeba měnit nějaká pravidla, aby bylo možné zvýšit bezpečnost. A tady eh, moje otázka je dobré, že jste mluvil o flaminy, ale to už trvalo nějakou dobu a mm, bychom zjistili, co se vlastně stalo. Tehdy nebyla při záchranných postupech mezinárodní spolupráce, u Norman Atlantic to alespoň fungovalo. E, přesto to byla otázka, tedy zda musíme nějaká pravidla měnit, aby došlo k rychlejší pomoci v mezinárodní e, spolupráci, abychom toho dosáhli. To se nám doposud nepodařilo e, Mm, ten, eh, bylo správně řečeno, že nejstarší zákon, že si lidé pomáhají, selhal. Takže je možné vytvořit pravidla. Eh, zajímalo by mě, kdy budou hotové a co, bude, co v nich bude. Takže, eh, takže tedy nejprve pravidla z důsledku Flaminia a za druhé Norman Atlantic Ferry budou nějaké důsledky, které z toho musíme vyvodit nebo ne. A třetí otázka, obecně e, nejsou dostatečné, je důležité vytvořit i mezi, změnit i mezinárodní pravidla. A s jakým časovým prostorem tady počítáte? Takže toto bych chtěla všechno vědět. Karima Deli. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za tyto informace. Já mám několik otázek. Zaprvé bych chtěla vědět, jak ten nástroj SafeSeaNet bude využíván pro přeshraniční cestující v námořní dopravě. Zajímalo by mě, jaké se používají prostředky k výměně informací o plavidlech, která mají nějaké problémy a působí přeshraničně. Za třetí, za ty eh, vyměňované a analyzované údaje eh, mají nějaký vliv a jak se postupuje, když dojde k nějaké nehodě. Ty dostup, existující údaje jsou snadno dostupné. Eh, lze je snadno vyměňovat, znamenají podle vás osvědčené postupy v oblasti záchrany. Konečně pokud jde o loď Costa Concordia, ta se bohužel potopila v roce 2012 v lednu, tedy před třemi lety. A proč za ty tři roky jsme nedostali od komise návrh, jak to přitom bylo několikrát ohlašováno? Děkuji. Danke und jetzt George Bach, entschuldige. Děkuji, nyní George Bach. Um, kolegové již položili spoustu otázek, takže já bych chtěl ještě konkrétně od komise vědět, zda implementace těchto změnců z roku 2009, eh, kde jsou mm, ty, ty eh, návrhy zákonů. Myslím, že i v jiných sektorech je to tak, že ta legislativa existuje, ale prosazování realizace v členských státech je nedostatečná. Děkuji. to. Volevo comunicare che abbiamo scoperto, c'è un documento. Já bych chtěla říct, že jsme zjistili, že existuje důvěrný dokument Evropské komise, i když je tedy na internetu. A v tomto dokumentu už před pěti lety bylo italské loďstvo popsáno jako rizikové a zastaralé. 45 z 200 plavidel na námořních italských cestách je starší 20 let. Eh, hodně jich je starší než 27 nebo dokonce než 30 let. Některá plavidla dokonce už eh, plují 40 let. Velice eh, obstarožní loďstvo, ano, je kontrolováno, certifikováno, ale ty lodě jsou staré. Některá ta plavidla byla vyrobena před 50 lety, dnes se používají k něčemu jinému a to má dopady na bezpečnost. Jeden takový příklad. Máme třeba plavidla třídy Agata z roku 73, která plula mezi Neapolí a Ischií z roku 79, eh, tam jsou jiná plavidla, která plují z Brindisi, eh, pak tam jsou Corsica Ferries, pak plavidla, která nakupují jiné společnosti. A od roku 2014 takováto plavidla třeba někdy plují pod kyperskou vlajkou, ale eh, samozřejmě stále znamenají určité ohrožení. Po tomto popisu a s ohledem na to, že tento parlament pracuje na strategii pro makroregion středozemí Jonské moře, tak samozřejmě v rámci té strategie je důležitá i námořní doprava, kde chybí koridory. Co tedy s tím hodlá dělat komise? aby se zabránilo nehodám, ale také proto, aby byl, byla větší kontrola certifikace, která se zatím provádí na úrovni členských eh, států. Děkuji, protože většina otázek se týká komise, několik autorů studie, tak já se chci zeptat. Slyšeli jsme o těch nehodách, jaké byly vaše tři nejdůležitější věci, které je třeba změnit, aby se tyto nehody již neděly? Máte všichni právo tedy odpovědět a pan Karamecov taky. Kdo začne? Rozhodněte se sami. Äh, vielleicht nehmen wir dann Herr Karamitsos davor, dann haben Sie noch ein bisschen Zeit. A nejprve pan Karamitsos. Ano, já jim dám trochu času eh, a má, mám to u vás schované. Tak eh, nejprve začnu eh, tou lidí Flaminia. My Teď se snažíme vytvořit pokyny, pokud jde o přístup, chování při takové nehodě. Tehdy všichni e, se báli, že prostě e, jim zůstane ten černý Petr, že ta, to plavidlo se dostane na jejich pobřeží. E, teď členské státy pracují společně na mm, pokynech tak, aby bylo jasné, jak přistupovat k takovým lodím v tísni. Eh, teď k těm jednotlivým otázkám. Nejprve pan van de Kamp a otázka eh, té lidské chyby, lidského faktoru, což bylo u zdroje eh, několika nehod v minulosti. To byla ta velká výletní loď u italského ostrava, tam byla chyba kapitána. Víme, že i e, soudní orgány se tím zabývají. Tady budeme muset e, hlavně zjistit e, ten problém s tím seznamem cestujících. Já se snažím vždycky trochu uh, varovat tisk. Během Vánoc nebylo nic zásadního, snad kromě toho letadla, které eh, někde eh, na Dálném východě se zřítilo a pak tahle loď. Takže stisk eh, si všímal těchto dvou nehod, spousta zpráv se objevila, byly navzájem protichudné, takže vždycky je třeba varovat nebo vyzývat k opatrnosti, než jsou nějaké konečné zprávy, protože často se pak objevují nejrůznější spekulace a proto my se snažíme mít jasnější informace od úřadu o cestujících a podobně. Myslím, že eh, jsme se z toho ponaučili, máme z toho určitá poučení a já doufám, že nebudeme muset čekat rok na tu předběžnou zprávu, protože určitě i nějaká průběžná zjištění by pro nás byla užitečná. V tomto případě Myslím, že pro úřady bylo poučením to, že je třeba spolupracovat. Myslím, že tady byla velmi dobrá spolupráce italských i řeckých orgánů a také tam byl vlastně německý vyšetřovatel, který se připojil k tomu týmu. Takže ta spolupráce funguje. Uvidíme, co se od nich dozvíme a jak se tady budeme moci dále zlepšit. Pravidla eh, eh, existují na mezinárodní úrovni, členské státy k tomu přispívají, snažíme se to koordinovat, což není vždycky jednoduché, ale chtěli bychom mít společný přístup, eh, pokud jde o to pravidla IMO. Zatím to funguje, někdy tam jsou nedostatky, ale víceméně to funguje. A pro nás tím hlavním problémem je, jak bych to řekla, je to trochu citlivé, Otázka třetích zemí v IMO. E, tam mají možná trochu jiné zájmy, pokud jde o úroveň bezpečnosti. E, často je tady ten problém, kdy vlastně lodě plují pod vlajkou třetího státu z ekonomických důvodů, nikoli z důvodů, které by braly v úvahu bezpečnost, konkurenceschopnost a podobně. Takže to je ta problematika mezinárodních pravidel. Chtěli bychom, aby byla přinejmenším tak přísná jako ta naše. Chceme na to tlačit, aby eh, nedodržení bezpečnosti eh, nebylo důvodem pro to, že se ta vlajka převede na třetí stát. Myslím, že na hodně věcech spolupracujeme s IMO. Například týká se to vlastně těsnosti těch dveří. Na jedné věci jsou vlastně standardy pro lodě a na straně druhé mm, pracovní postupy pro posádku. Oni mají různé zkoušky, výcviky, ale ne vždy potom dodržují postupy a je třeba zajistit, aby před odplutím lodi prostě provedla se kontrola zajištění. Paní Deli se zmínila o otázce SafeCNet a toho, jak můžeme lépe pracovat. Myslím, že ta síť jako taková funguje dobře ale určitě tady je prostor pro zlepšení. O tom se nepřetržitě vede diskuse s experty, ale myslím, že můžeme být hrdí na to, že máme nejlepší systém ke sledování dopravy. Funguje to lépe než v letecké dopravě nebo v silniční dopravě. Využívá to i nejnovější technologie a proto tady je ta otázka, jak jsem říkala, eh, těch náramků pro cestujících, eh, které by umožnily eh, sledovat, kde kdo je, kdyby se něco stalo. A ehm, pak tady je další věc, ehm, kde nejsem si úplně jistý. To, jsou, to je ta otázka toho zastaralého loďstva v Itálii. Eh, nedostali jsme se k tomu, jestli to je nějak horší než v jiných členských státech, nebo jestli to je dáno tím, že tam mají víc plavidel. Na to se budeme muset ještě podívat, ale hm, nemám o tom nějaké eh, informace. Možná jsem nezodpověděl všechny otázky, ale rád to s vámi případně proberu bilaterálně, abychom si ještě další věci vyjasnili tak doufám, že se z těchto nehod rychle poučíme a v případě Costa Concordia to nezafungovalo velice dobře, proto také ty italské orgány si zřídily nezávislý orgán a myslím si, že to také hodně ovlivní eh, ta zjištění v případě té poslední nehody. Také vyměnili vedoucího příslušného útvaru já jsem se s nimi setkal před dvěma dny, byli velice kooperativní a myslím, že také oni se skutečně snaží co nejdříve zveřejnit nějaká zjištění. Děkuji. Dann die beiden Autoren. Wer möchte? Děkuji. Nyní eh, oba autoři, kdo si chce vzít slovo jako první. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za uh, slovo. Můžeme možná tedy doplňující otázku nejprve autorům, já bych se chtěla něco zeptat. Karima. Jestli dovolíte, v podobném duchu jako kolegové. Když hovoříme Costa Concordia, možná bychom se měli mít určitě konkrétní návrhy. My potřebujeme, my potřebujeme z vaší strany slyšet určitě návrhy, protože v tomto ohledu jsme neslyšeli ani slovo. Já jsem mm, nebyla úplně spokojená s tou mší odpovědí. Nejprve chci vědět, zda zpráva o vyšetřovací zpráva je k dispozici na Norman Atlantic. Bude nám přímo tedy prezentována? První otázka, druhá otázka, e, co, pra, mm, co se týče pravidla, které jsou implementovány v důsledku dohody nehody Flaminie. Eh, mě by zajímal eh, výsledek nových pravidel, otázka, kterou jsem položila několikrát komisi a chtěla bych znát časový harmonogram, takže teď má pan Karamecu zkrátce šanci odpovědět a pak budete na řadě. Poslední otázka. ta pravidla jsou jeden rok. Úplně poslední bod. Ehm, já chápu, mm, mm, že ty zprávy tady mm, z vyšetřování se předávají AMO a nám. Jakmile je dostaneme, můžeme je předat vám, můžeme se podělit s vámi o ně, protože je dobré mít vždy vaši podporu. Jakmile budeme mít zprávu eh, vyšetřování, dostanete ji i vy. My bychom chtěli, aby ta zpráva byla k dispozici dříve, ne po roce, abychom tedy měli zjištění, e, na základě kterých bychom mohli e, zlepšovat legislativu. To je otázka jmen, jména příjmení a podobně. Costa Concordia. společně člen, s členskými státy jsme vypracovali tři, čtyři zprávy, návrhy v IMO, jak zlepšit situaci. Protože to není v evropských vodách. Ty eh, cestují přes mezinárodní vody. Takže pravidla by měla být odsouhlasena v IMO. Um, ehm, my jsme dali návrhy, některé byly implementovány. Jestli chcete, můžeme vám dát některé výsledky. Bylo to dobrovolný závazek těchto společností. Některé se již implementují. IMO tedy eh, dosáhla toho, že, byly, že jsou povinné. Děkuji, nyní pan eh, Nulet má slovo. Děkuji mm, a děkuji, že jste nám dal čas zamyslet nad vaší otázkou. Jaké hlavní eh, kroky by následovat? My jsme identifikovali tři opatření, které bychom mohli navrhnout a já dám slovo Lise. Já chci zdůraznit tři hlavní otázky, které jsou důležité Otázka implementace třetího námořního balíčku, což nesouvisí nutně s nehodou, které došlo v prosinci. Mm, první se týká mm, řízení kvality. E, máme mm, inspekce v e, přístavech a další pravidla. To všechno funguje. Je tady mnoho dozorčích dohledových systémů, systému řízení pro všechny tyto orgány. Skutečně je zachovávána nejvyšší kvalita toho systému. Pak ta bezpečná útočiště, to je samozřejmě otázka koordinace členských států. Tady jsme zdůraznili že tady je prostor to zlepšovat minimálně v implementaci. Rozho- rychlejší rozhodování a zlepšování implementace. Třetí bod k tomu, co již bylo řečeno, systém eh, řízení provozu, především safety net EMSA, eh, která funguje dobře. pokud jsme tyto tři rozměry budou fungovat, tak bude možné se vyhnout mm, maximálnímu množství nehod. Dann schönen Dank. Že děkuji referentům a můžeme přejít k dalšímu bodu pořadu jednání. E, tady musíme přerušit do 17.30 a pak budeme pokračovat dál. Uns besonders leid wegen der Besuchergruppe. Především eh, tedy návštěvníci můžete se smát, ale vždy přijdete velice, přijdete, přijdete pozdě, přesto jste eh, jaksi vítáni a můžete i následně sledovat diskusy.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

wenn man eine Unterbrechung macht, ist ja immer nicht so ganz einfach, aber wir können jetzt fortfahren. Und Budeme pokračovat. Markus uh, Hlucha, mm, nový ředitel z DG Move, zodpovědný za uh, dohody s třetími zeměmi, dnešní um, výměna informací patří k uh, Um, dohodnutým um, pravidelným setkáním s komisí k informaci o stavu jednání o jednotlivých dohodách. Teď mu dám slovo a pak bude diskuse, prosím. Děkuji, pane předsedo. Kolik mám času? Spěcháme. Spěcháme. Máte prezentaci na obrazovce, takže já bych tedy prošel e, tu, tu prezentaci. Jedna se týká dohody o um, let, letecké letectví a e, další část se týká bezpečnosti. První prezentace, tady mám několik slajdů a další mám mm, tři slajdy. Jak jsem říkal, jsem novým ředitelem pro letectví, ale myslím, že mě znáte, prostě jsem se vrátil a také doufám, že jste si eh, dobře popovídali s mým generálním ředitelem. Eh, co se týče dohod eh, mezinárodní leteckých dohod spolupracujeme ještě úžeji po Lisabonské smlouvě. A já chci poděkat výboru Trans za vynikající spolupráci a podporu hmm, tobě, kdy Matthew Bolton a Daniel Techa byli řediteli. Eh, horizontální dohody s eh, státy celého světa i komplexní dohody o letecké přepravě, kdy jednáme s sousedními zeměmi a klíčovými partnery, jako je USA, Kanada a Brazílie. Mm. Já mm, chci dát největší prioritu tomu, že budu chodit do tohoto výboru, pokud mě budete tedy zvát, aby vás aktizoval o vývoji co nejčastěji, abych vyslechl vaše e, návrhy a, a doporučení. Takže pokud je o naši externí politiku v této oblasti, ta je opravdu taková nedávná, začala jakožto logické dokončení interního trhu v oblasti letecké dopravy. Open Sky Judgment, tento rozsudek o Open Sky z eh, listopadu 2002 byl hlavním takovým klíčovým bodem v této oblasti. A to znamená, že jsme získali Eh, kompetence exkluzivní v této oblasti, pokud je o designování um, společnosti na, a že pokud by tam teda došlo k bilaterálním dohodám, že by to znamenalo porušení komunitní legislativy. To jsem chtěl zdůraznit, ale jelikož pouze tzv. s eh, opravdu znalci, zůstali se, tak si myslím, že to nemusím opakovat. A nyní, jestli dovolíte, následující bod pokud je o dosažení v této oblasti nějakých výsledků v posledních deseti letech, to bylo založeno na třech pilířích. Tyto výsledky jsou opravdu rozsáhlé, jsou důsledkem koordinované spolupráce mezi členskými státy, komisí, právní jistota. Zde byla rozšířena asi na tisíc eh, různých eh, bilaterálních dohod a představuje asi 120 neevropských zemí to znamená, že ve všech těchto dohodách máme naše legislativu To Vidíme zde i pokrok v oblasti širší eh, společného, společného prostoru. V této oblasti podepsali jsme dohody například s Západním Balkánem, Marokem, Gruzií, Jordánskem, Moldávii, Izraelem a zároveň se máme dohodu, kterou jsme finalizovali s Ukrajinou. Dále jsme vyjednali další dohody s jinými zeměmi. Ekonomické výsledky, které vidíme, především například u Maroka, odhadujeme asi na 6 miliard eur mezi roky 2006 a 2011. Snížily se poplatky v této oblasti o 40 od roku 2005 EU vyjednala takové komplexní dohody s klí- dalšími klíčovými partnery, Spojenými státy, Kanadou, Brazílií, Evropa samozřejmě utrpěla mnohem více globální recesi než ostatní regiony a naše konkurenční pozice samozřejmě je ohrožená v důsledku různých eh, výzev a právě proto v roce 2012 komise přišla s novým sdělením v této oblasti o budoucí externí politice v oblasti letecké dopravy a jak reagovat eh, na výzvy v této oblasti. Máme zde klíčové výzvy z prosince nebo klíčové závěry z prosince Eh, a Evropský parlament rovněž přispěl. Pan Marinesku byl zpravodajem v této oblasti, jsme získali tento velice kvalitní příspěvek k této diskuzi. Je velice důležité, aby jsme měli silné celé odvětví v Evropě, které by bylo součástí globální sítě, umožnilo nám propojení se zbytkem světa, aby jsme Jednak teda, aby se měli ty, byly ty otevřené dohody s přepravci, umožnili jsme jim využívat obchodní příležitosti v těch budoucích trzích um, do budoucna a pokud jde o vyjednávací mandát, rád bych se zmínil za, o závěrech Rady z roku 2012 prosince, kde se hovoří o mm, Turecku, Indii, Rusku, o mandátě vyjednávání z této oblasti ASEAN celou skupinou a i s Čínou. Toto jsou naše hlavní priority, pokud jde o vyjednávání v této oblasti. Evropa samozřejmě by měla být aktivní a nezaostávat v tomto konkurenčním globálním prostředí proto potřebujeme více Evropy a ne méně Evropy, alespoň to je náš pocit v těchto vnějších stazích. Chceme být aktivnější ve vnějších stazích. V posledních deseti letech jsme prokázali to, že Evropa skutečně může zavážit, dosáhli jsme výsledku, který bychom nikdy nemohli eh, dosáhnout bez koordinované akce na celé úrovni. A musíme pokračovat v tomto úsilí, abychom chránili naše zájmy posílili konkurenceschopnost našeho leteckého odvětví, musíme se snažit o větší růst, pracovní místa další a benefity pro naše občany. Právě proto asi víte, že v rámci pracovního programu Komise pro rok 2015 navrhuje tento aviační balíček. Vy jste se mu věnovali, pan Mašado, generální ředitel, podrobněji o něm pohovořil. A no já si myslím, že ta externí část celého balíčku je nesmírně důležitá. Proto samozřejmě chceme spolupracovat s vaším výborem, parlamentem, Evropským parlamentem na přípravě tohoto důležitého balíčku. My očekáváme, že to bude přesát komplexní opravdu politiky pro celou, celý tento sektor v Evropě, bude zahrnovat interní, externí opatření samozřejmě a jestli do, dovolíte trošku podívat se na země, několik, několik eh, zemí. Konkrétně, pane předsedo, jestli teda máme čas. Takže jestli dovolíte, ano, to se rovněž máme. Například eh, v roce 2015, máte to rovněž na těch slajdech, eh, chtěli bychom dokončit naše jednání finalizovat dohodu s Brazílií. Víte, že se nám to jednou již nepovedlo. Prezident Brazílie nebyl připraven podepsat tu dohodu v Bruselu. Byla to taková opravdu velice svízelná situace. Snad to překonáme. Rádi bychom se podívali ještě na tuto dohodu, na nová řešení, která by vyhovovala jenom brazilským, ale i našim přepravcům. Samozřejmě, že naši velkou prioritou je podepsání dohody s Ukrajinou. Tam opravdu musíme prokázat dostatečnou solidaritu, protože Ukrajina je ve velice těžké situaci, jak víte. Je tam i situace, kterou jsme nenašli, pokud jde o Gibraltáry. My doufáme, že obě dvě strany naleznou řešení my jsme se opravdu snažili oba členské státy nějak kontaktovat, jakékoliv řešení naleznou, by mělo být akceptovatelné. A toto všechno by mělo teda i nám pomoci, pokud je o dohodu s Ukrajinou. My skutečně chceme, aby Ukrajina byla součástí naší rodiny v leteckém odvětví. Samozřejmě, že je to ale otázka suverenity jednotlivých zemí. Dále je to EU, dialog s Perským zálivem a těmito státy. To je velice důležité. Doufáme, že další kolo proběhne někde na její straně, protože to poslední kolo bylo u nás v Bruselu a že můžeme začít vyjednávat otevřené eh, doložky v této oblasti s eh, konkrétními zeměmi tohoto regionu. Dále to bude tzv. follow-up s našimi partnery se zemí ASEANu. Čína má více takovou multilaterální dohodu s ASEANem a poté to byly bilaterální dohody se zeměmi, které již jsou součástí ASEANu. A to v podstatě spustilo obrovský, nastartovalo obrovský růst eh, tohoto trhu mezi zeměmi ASEAN a Čínou. A to je i jedna cesta vpřed, abychom měli takovo, taková skupinová řešení a poté to rozšířili ještě na země, nejenom teda z ASEANu, ty země, které jsou připraveny lépe než ostatní, protože toto je trh, který zaznamenává obrovský růst, jsou to trhy, které rostou, je tam mnoho, mnoho obchodních příležitostí a jak víte, členské země nejenom, že tam mají osobní dopravu eh, s těmito zeměmi aktivní, ale nákladní dopravu, jiné typy obchodních aktivit a proto si myslím, že je přirozené, že bychom se měli snažit využít tento trh a všichni z toho podle mě budou těžit. Čína. Tam v současné době především se zaměřujeme na bezpečnost společně s Japonskem, to znamená, to je ta baza, Tomu se za chviličku budu ještě věnovat, když budeme hovořit o bezpečnosti. My se snažíme nějakým způsobem opravdu i z Indii dosáhnout dohody v této oblasti. Není to jednoduché, vždycky potřebujete eh, k dialogu dva a v poslední době Indie, to je takové pozitivní, snaží se dostat do IKEA, prezentovali tam již žádost, možná by to byla taková příležitost otevřít se více dialogu s Evropou. Turecko, tam jsme měli trošku problémy, naše zájmy, jak víte, Turecko samozřejmě je jednou z našich priorit, to se viděli na tom seznamu, že my doufáme, že oni podepíšou horizontální dohody, protože ve stávajícím okamžiku já dokonce tam dokonce čtyři, leté spoždění již tam zaznamenáváme. A to, to sebou nese mnoho otázek, pokud je o motivaci, jejich integraci do Evropy, nebo v podstatě jenom využít výhody, aby se dostali na naše To nevím, to si kladu tento, tuto otázku sám Mexiko. Jako, to by bylo přirozené po té, co by se nám povedlo dosáhnout dohody z Brazílií. Toto je další obrovský tedy obrovský potenciál, dále do Arménie. To je rovněž Mm, zajímavá záležitost, snaží se tvořit své zahraniční politiky v této oblasti. Je to malá zemička ehm, na Kavkaze, ovšem rovněž jsou tam různé příležitosti a budou-li chtít, tak ehm, se toho můžeme zhostit. No, protože jsme o férové soutěži a dále je to ehm, přeskum nařízení 868 z roku 2004 my doufáme, že budeme o této problematice, když bylo hovořili o strategii celého leteckého odvětví, opětovně hovořit, potřebujeme komplexní přístup eh, našich, v rámci našich politik eh, při jednání s externími partnery. Další záležitost, na kterou nesmíme zapomínat, jsou pravidla. Pravidla mm, vlastnická u leteckých společností. My monitorujeme různé případy i u Eh, jejich investic do evropských eh, přepravních společností. ještě několik slov z USA. Společný výbor nás čeká příští týden. Tam bychom se měli podívat na společné zájmy s Američany. Dále je to TTIP, aviační nebo do, letecká doprava v této oblasti. Tam to nevypadá velice slibně, protože Americká unie nemá příliš zájem jednat. A samozřejmě i KAO organizace. Ano, obrovská konference o bezpečnosti celého odvětví nás čeká v Montrealu za dva týdny. Rovněž se snažíme dívat na ty konfliktní oblasti, sledování letadel, všechny aktuální záležitosti, které proběhly médii. My na regulační straně si musíme samozřejmě sednout za si stůl a pohovořit o faktech a čísle. konkrétně. Tím bych ukončil eh, ten výhled, který se týká roku 2015 a i celou prezentaci a rád odpovím na otázky. Jinak to je takové nudnější, když se budu hovořit pouze. Já děkuji za slovo, pane předsedo. Děkujeme, říká pan předseda. Kdo by rád vystoupil, Jackie? Foster, to je veliké překvapení. Já mám, měl bys, Michael, spíš mít radost, že jsem se děkuji, ráda bych poděkovala. Opravdu velice zajímavá aktualizace situace, máte pravdu, my Někteří ano, jsme zde již 10-12 let, byli jsme na počátku celé této problematiky a hm, takže tomu trošku rozumím. A pokud jde, celkově si myslím, že komise se eh, vedla dobře s ohledem na výsledky pokud je o Brazílii. Já nevím, tam, tam něco můžeme opravdu dosáhnout. To, co je realistické v této oblasti, když jde o tyto dohody, a S některými zeměmi prostě je biznis jednodušší, s jinými obtížnější, pro některé je to bezpečnost, pro jiné jiný problém, čili každá ta země prostě by měla, měli bychom mít individuální přístup. A jistě by bylo dobré tam dosáhnout nějakého pokroku. My jsme, já jsem byla stínou zpravodajkou, my jsme tomu nevěnovali nějaký obrovský prostor ve výboru, protože ano, to je spíše něco, čemu se věnujete vy, vždycky o tom potom pohovoříme společně. Ovšem, ano, bylo by dobré pokročit. Pokročit v této oblasti. Je zde několik oblastí, kde byste chtěli vidět další pokrok, to je dobré. Asi by bylo dobré podívat se i na ty vaše slajdy, kdybychom měli je k dispozici. Já nevím, já jsem stínová zpravodajka, já mm, v podstatě ani nemám nějaký konkrétní rámec to znamená ne tam, kde jste ještě nezahájili ta jednání, ale tam, kde už jsme začali s těmito zeměmi. Brazílie by mohla být jedno z těchto zemí, ano, čili začali jsme tehdy, tehdy, tehdy, aspoň kdyby to bylo za zavřenými dveřmi. Ano, jistě nechceme samozřejmě zveřejňovat všechny ty informace, já jsem nesmírně mm, spokojená s tím, když to prostě nějak udržíme mezi sebou, ale abychom aspoň věděli, v jaké etapě to je, abychom my ve výboru věděli, jak to vypadá v rámci jednání s těmi zeměmi, tam, kde se zahájili jednání, to je první věc. No a poté i nové a tak dále, koordinátoři, tomu bychom si věnovali, tam bychom se eh, rovněž rozhodli, kdo bude stínový, kdo se tomu bude věnovat. Ovšem tam v některých, s některými ještě nebyla zahájena jednání, čili pokud je o priority, to by nám velice pomohlo. Opravdu nesmírně jednoduše, žádné nějaké komplikace, já opravdu, ne, ne, ne, jednoduché slajdy, žádné komplikace, to já také nemám ráda. Ano, pokud jde o ty dohody baza, bezpečnost, to je nesmírně důležité, tam bychom chtěli vidět, v, jakém je to, v jaké je to etapě. Samozřejmě žádné citlivé informace data nemusíte zveřejňovat. Pokud jde o ty servisní dohody, to je teda eh, air service eh, dohody eh, ARA, to je, to je samozřejmě důležitá dále, teda jednání v Montrealu a tak dále, kde jsou problémy, to by nás rovně zajímalo, typ, jak jste daleko. My se budeme muset v našem výboru věnovat i v jiných výborech otázkám TTIPu, čili tam rovněž to by nás zajímalo. A poslední bod, a nejde o nějakou diskuzi, Ovšem, ano, zmínili jsme Gibraltar několikrát. Dokonce dneska tady mají výstavu já nechci, já miluju Španělsko i španělské kolegy, nechci na ně nějak poukazovat prstem. Ale Lola de Palacio, když jsem začala mou práci, tak vlastně byla v komisi a my jsme na Single Sky, na IAS e tenkrát udělali veliký kus práce. Ta legislativa v podstatě začala v oblasti celého leteckého odvětví v tom období a tam v podstatě Španělé v tom období neměli žádný problém s Gibraltarem. A ta dohoda z roku 2006, kterou nyní spochybňuji, to bylo dlouho vlastně předtím, než vůbec jsme o tom hovořili, čili my v podstatě až dva roky poté jsme o tom začali hovořit. Já vím, proč je to problém. To my, Velká Británie tam nemá žádný problém. My jsme, to je naše suverénní teritorium, je součást interního trhu, vnitřního trhu a tak dále. My jsme opravdu, pokud je o naše legislativu oblasti letecké dopravy skutečně udělali vše. Já prostě oni sem nemohou um, být zastoupeni, čili my za ně hovoříme, my je zastupujeme. Britská vláda nemá žádný zájem na tom, aby spošňovala nějaké věci. My opravdu um, podporujeme celou problematiku single sky. Mm, no, no, my je skutečně, mm, i když jsme relativně malou zemi, tak v podstatě mm, se snažíme opravdu velice efektivní eh, trh v této oblasti, čili my chceme dosáhnout vyřešení tohoto problému a my doufáme, že naši kolegové mají úžasné, opravdu na se hrají golf, mají úžasné na golfová hřiště, to je opravdu úžasné a doufám, že tam se všichni sejdeme a nějak to vyřešíme. A pokud jde o ten ownership, kontrolu EU, Spojené státy, to je jiné ve srovnání s mm, těmi servisními službami a Open Sky. Evropská se říká, no toto jsou teda to, toto je to důležité, nejdůležitější, nevím, ty ostatní věci zase až tak možná nezajímaly. Ovšem, tam, pokud je o, ten, o to vlastnictví, kontrolu, tam ještě nejsme moc e, daleko, nepokročili jsme, čili aktualizace by nás zajímala. Mně je úplně jedno, zda by to bylo za zavřenými dveřmi nebo v našem výboru. Ano, to jsou tyto informace občas, když ano, já vím, že samozřejmě něco můžete zveřejnit, jiné věci ne, čili já to chápu. Ještě jednou děkuji za to, Markusi, že jste mezi námi a těším se, že jste se dostal na toto místo s panem Kalasem. To mm, bylo dost obtížné to vyjednávání, čili jsem opravdu ráda, že tam někdo, kdo chápe celé tyto problémy. My, myslím, že s našimi když občas prostě se nedohodneme, tak ta spolupráce byla dobrá. My se skutečně snažíme dosáhnout dohody ve většině těch oblastí a za celou naši frakci EKR vám ještě jednou děkuji. Děkujeme, pan Telička. Děkuji, pane předsedo. Vy jste na jednom obrázku měl dohodu s Azerbajdžánem jako probíhající proces a na jiném eh, obrázku byl výhled na rok 2015 a tam Azerbajdžán zmizel, takže mě by zajímalo, jaký tam je problém s tím procesem. Je to nějaký problém obsahový? A druhá věc, pokud máte tu moc, eh, tak eh, se snažte zařadit leteckou dopravu jako prioritu i do tří typu protože souhlasím s paní Fosterovou, že je to velice důležité, aby to bylo součástí vyjednávacího procesu s USA. Děkuji, Dieter Koch. Děkuji za optimistickou prezentaci. Já mám eh, tři otázky, které odpovídají tomu, co ji řekla Jacqueline. Za prvé, jaké dopady vidíte v případě gibraltarského konfliktu na dohodu s třetím mm, zemí. Gibraltar blokuje, blokuje všechno, co souvisí s letectvím v rámci Unie. A má to dopady i na dohody s třetími státy. Má vůbec smysl dělat dohody s třetími zeměmi, když nemáme European Single Sky? Nezesměšňujeme se, když nemáme vnitřní trh a chceme uh, dohody Evropská unie s třetími zeměmi. TTIP to znamená svobodný obchod a investiční dohodna s Amerikou. Um, trošku konkrétně, jak vidíte ten vztah? Vy jste říkal, že američané nemají eh, to zájem. Máme my zájem toho dosáhnout? A nebo si to můžeme toto téma ušetřit? Děkuji. Dominik díky. Omlouvám se, že jsem se vrátil pozdě, ale ta organizace časla je trochu složitá. Nevím, jestli jste o tom hovořil, možná, že ano, než jsem se vrátil. Pokud ano, tak mi neodpovídejte. Týká se té dohody s Marokem, tam, jestli tam jsou nějaké problémy, nebo jestli to bude nějak pokračovat, protože už je to nějaký čas zablokováno. A ta moje poznámka pokud jde e, o regulaci v oblasti letecké dopravy v Evropě, tak nechci se vracet k diskusím, které vedou k zablokování k aspektům, které to zdržují, ale problémem je, že to velice e, penalizuje letecký průmysl, a to mám na mysli jak leteckou přepravu, tak i výrobu. A teď vlastně dva roky už, a ještě to asi bude dva až tři roky trvat, se nacházíme ve velice kritickém období. A ty roky, kde přešlapujeme na místě, by nás mohly stát eh, velice hodně. Přijít nás dost draho. Už se tady o tom hovořilo s velotyřským ministrem a s zástupcem komise. Eh, než se tedy vyjasní ty politické záležitosti, tak by bylo dobré pracovat na těch technických záležitostech, aby aspoň ty byly připraveny, protože my jsme velice znepokojeni tím, co se teď děje eh, se všemi ty te- těmi texty v oblasti letecké dopravy. Další jsem já na řadě, mám dvě otázky. Jednak existuje institucionální otázka. Před Evropským um, soudem si um, žaluje komise radu a parlament se připojil. To blokuje další dohody. Kdy myslíte, že bude nějaký výsledek? Kdy bude rozhodnuto, že už to není blokováno? To je institucionální otázka. Druhý bod je TTIP. Nita Kocht eh, říká, že američané nemají zájem, aby letecká doprava byla v TTIP. Proč? Protože mají velkou výhodu, to vůbec nesouvisí E, sférovou konkurenci. Oni mohou využívat vnitřní trh. Americké aerolinky lítají do Berlína, Londýna, Paříže, Madridu a evropské e, aerolinky mohou jenom tam a zpátky, nemohou mezi San Franciskem a Chicagem například. To platí už leta, protože USA Evropskou unii jako instituci neuznává. To mně přijde tak e, taková nestydatost, že bych s ním vůbec nechtěl mluvit, eh, mluvit o nějakých dohodách, dokud nebudou akceptovat EU jako instituci. Eh, se všemi státy děláme eh, bilaterální dohody s Evropskou unii a USA nechtějí, protože mají obrovskou ekonomickou výhodu. A proto moje otázka. Proč si myslíte, že u TTIP z toho něco bude pro Evropu? Když USA podepíšou něco jenom, když z toho budou nějak profitovat. I když se mluví o pěti tisících pracovních místech, to je jedno. To se už teď trošku snižuje, ale na jaké straně? Tam nebo v Evropě? A proč se tady nic neděje? A proč to není jaksi základ pro další jednání? Aby v letectví, v námořní dopravě to stejné, aby uznali Evropskou unii jako instituci. Teď můžete prosím odpovědět na všechny otázky. Děkuji, děkuji za láskavá slova, děkuji za velice jasné otázky. Já jsem nerozuměl jedné otázce od pana předsedy. Hovořil jste o Evropském soudním dvoru. Můžete mi říct, co máte na mysli? Protože když mluvíme o horizontálním používání práva společenství, to byl ten případ roku 2002, tak o tom můžu mluvit, ale mám pocit, že vy mluvíte o něčem jiném, tak bych byl rád, aby mi bylo jasno, jaký spor máte na mysli mezi soudním dvorem a parlamentem a radou, abych přesně věděl, na co mám odpovědět. Nejprve to byla dohoda s USA, Island, Norsko 2001. Nyní se to týká dalších do, eh, kde již jednání byla dokončena, ale kvůli institucionálním problémům ta žal, té žalobě to nelze dokončit. O to jde. Thank you, Chairman. I just needed that and I needed to... Děkuji, pane předsedo. Já jsem Eh, si potřeboval jenom poradit, abych vám odpověděl správně. Od začátku mně se líbil návrh paní Foster, že bychom měli vést nějaké diskuse in camera, protože bych mohl mluvit eh, otevřeněji. Když vyjednáváte, nemůžete své tajemství odhalovat. To je mi líto, jinak by nebylo žádná jednání. Musíte mít něco jaksi v kapse. Myslím, že je to velice dobrá myšlenka a já jsem připraven podat přehled našich jednání s Američanům, které proběhne příští týden. Máme tam velice obtížné na témata, kde spochybněme jejich interpretaci. To jsou velice zásadní otázky. Jsou to business příležitosti pro naše firmy. Tady to je vítám. Nyní tady padla otázka na T-tip. Já odpovím na T-tip. Najednou, abych se nemusel vracet teda k, tedy k eh, jednotlivým řečníkům. My jsme navrhli z naší strany zahrnout letectví eh, do jednání o TTIP. Hlavní věc pro nás je, že jsme nevyřešili otázku kontroly vlastnictví, když jsme eh, jednali v první, druhou fázi komplexní dohody s Američany. A stále to je na stole. Co mám na mysli je to, že to není to um, uvolnění kontrol z evropské uh, strany, ale jde o to mít cestovní mapu na, k jednotnému trhu, kde si uznáváme vzájemně právo investovat. To je naše politika a to je by mohlo být hlavní zaměření jednání o TTIP. Naše partneři zatím váhají. A my jsme nezměnili politiku v komisi, my jsme ne. My pokračujeme v jednání tímto směrem. Avšak, co se týče um, té části otevření uh, trhu, tak to není součást investiční dohody. Um, Tady bych chtěl pokračovat v té komplexní smlouvě mezi um, tím, co je následuje. A to, to, to, já jednostranně s tím souhlasím, ale když mluvíme o přístupu mm, amerických firm na, na trasy uvnitř EU, tak mnoho z nich již měli ten přístup na tento trh předtím, než jsme podepsali tu dohodu, takže byly regulovány bilaterálně. V principu tomu říkáme pátá svoboda. Ne kabotáž. Tedy dělat ten intraobchod. Je to stále jaksi spojovací, connecting. Není to kabotáž, jak to vnímáme. To je kouzelné slovo kabotáž. Kdykoliv se sejdu s Američany, dám to na stůl a oni to vždy odmítnou. Jim se to nelíbí. Ale jako vyjednávač řeknu, že to máme vždy na stole a že je v našem zájmu mít přístup na americký trh. Pak máme samozřejmě jiné otázky, které omezují naše podniky na americkém trhu, ale toto je e, předmětem těchto diskusí každý rok, každých šest měsíců. A pak bych se omezil na to, pokud to bude nutné, tak bych vysvětlil mm, in kamera, kde jsou ty velké problémy. Nejenom trh pasažerů eh, cestujících, ale také náklad, nákladní doprava. A tady skončím, protože to bych eh, mluvil příliš dlouho. Pak je tady několik tedy eh, připomínek, které mám k Maroku například. Tady byla otázka na Maroko. Mm, Pak tady byla otázka na uh, soudní dvůr. Máme interinstitucionální debatu ve společenství, což nám nebrání v implementaci dohod, které jsme podepsali, protože um, máme klauzule, že budeme implementovat všechno, eh, to, co je v tom dobré po podpisu, pak je ale ratifikace a pak je teprve debata s radou, s vámi a taková ústavní, co je správné, co je mm, hodné jako nástroj, ale to nebrání, jak si využívat té dohody. Například Maroko, než jsme podepsali smlouvu s Marokem, Tunisko bylo mnohem aktivnější a naše jednání a vztahy s Tuniskem byly mnohem lepší. A už i ten slide ukazoval velikost trhu a ceny. A od té doby, co Maroko učinilo toto politické rozhodnutí otevřít svůj trh Evropě a dát své, eh, nechat jak si eh, dát své společnosti pod tlak konkurence, můžeme vrátit tu prezentaci, abych vám ukázal ten graf tak uvidíte, že Maroko obrovským způsobem profitovalo z této dohody a my také. Takže odpověď na vaši otázku, zda jsou tam problémy, samozřejmě při implementaci jsou problémy, ale nic, co bych měl tady, o čem bych tady měl informovat. Není to politický problém. Politická motivace je na druhé straně také i mm, místní přepravci rozšiřují své podnikání. To je něco jiného. To je tedy bezpečnost, tak to nechme. Azerbajdžan. My jsme velice si přáli v roce 2012, kdy jsme začali první kolo, protože Azerbajdžán byl motivovan. A nyní je ticho. My jsme připraveni, ale v tuto chvíli hmm, čekáme. Čekáme na druhou stranu až zasedne k jednacímu stolu. My jsme prezentovali mandát, naše návrhy a co slyšíme, je, že se překládají. Takže to je velice jednoduchá odpověď. To jsou, myslím, všechny body. Mám tady ještě jednu prezentaci, pokud vás to zajímá tedy. To je Maroko, toto je Maroko, prosím. Enrique. Pana Rikat, vidíte to? Má to tam obrazovku. Dobře, takže to je tedy uh, konec. Und damit hätten wir diesen Tagesordnungspunkt auch abgeschlossen. Tím jsme tedy uzavřeli tento bod. Nyní se dostáváme k bodu různé. Nikdo se nehlásí. Dann äh, beende ich die Sitzung und wünsche uns Končím dnešní schůzi a přeji vám všechno dobré do příštího setkání. Sie noch na, nein, das war eine I, andere. Das. Byron, it's, it's up to you, Chairman, but I had one... Je to na vás, pane předsedo, ale ještě tady mám pár obrázků týkající se dohod o bezpečnosti letecké dopravy. Zabralo by to asi čtyři minutky. Vím, že už je pozdě, ale pak byste byli informováni a já budu mít radost, že jsem vás informoval. Předseda, omluvám se, to jsem nějak nepochopil. Já jsem myslel, že hledáte mm, nějaký obrázek. Omlouvám se, já se stále učím. Takže chtěl jsem říci pár slov o bilaterálních dohodách o bezpečnosti letecké dopravy, protože máme ty eh, komplexní dohody, ale potom ještě dohody, které se týkají letecké bezpečnosti. Takže první obrázek. Jenom ten další. Máme tedy dohodu EU-USA, EU-Kanada, EU-Brazílie, to, e, tyto dohody zahrnují aspekty týkající se bezpečnosti a pak máme baza eh, s třemi zeměmi. První podepsána v červnu 2008, vstoupila v platnost v květnu 2011 s Kanadou, eh, potom z Brazílii vstoupila v platnost v srpnu 2013. Všechny tyhle země jsou také důležitými výrobci v letecké dopravě, takže to je další zájem, uznání jejich výrobků po té, co prostudujeme jejich systémy a pokud zjistíme, že ten standard je pro nás dostatečný, tak eh, zajistíme vzájemné uznání. Jedná se tedy o právní nástroj, který Eh, zabraňuje zdvojování dozoru při zlepšování bezpečnosti a je třeba jej posuzovat v celkovém kontextu letecké dopravy. Snažíme se omezit administrativní zátěž, například Bombardie, Boeing, Embraer. Je velice přirozené, že nás zajímá jejich úroveň bezpečnosti, Eh, a jak to kontrolují, tak aby to potom už nemusela dělat naše agentura pro leteckou eh, dopravu, respektive bezpečnost letecké dopravy. Myslím, že asi sem často chodí i Patrik Ký, takže můžete případně i jemu položit konkrétní otázky, protože orgán bezpečnosti leteckého provozu v Evropě je právě tím, který provádí tuto dohodu. Je to tedy v zásadě dohoda o uznání, kdy uznáváme vysoký stupeň bezpečnosti té druhé strany a také máme regulační spolupráci na vysoké úrovni v této oblasti. Proč eh, to tady zmiňujeme? Eh, hovořili jsme o Japonsku a Číně. Čína je další hlavní partner, velký partner, který má zájem na tom, abychom s nimi uzavřeli takovouto bilaterální dohodu. Zatím jsme ještě ne, si nevyžádali mandát, ale má to svůj smysl, protože máme Airbus. V Číně je továrna na Airbus A320 eh, a na vš- eh, zájmu našeho průmyslu je, aby se tam dostal na čínský trh Airbus A380 a A350 50. Eh, takže je, oni zase mají zájem na prodeji svých eh, výrobků eh, v Evropě. Jejich takovým hlavním klenotem je letadlo Komak. A snažíme se zatím tedy vybudovat vzájemnou důvěru. Co to přesně znamená? To, co s námi udělali američani z AFA. Na začátku nikdo nevěřil v nějaký výsledek a potom jsme postupně se začali soustředovat třeba nejprve na méně složité výrobky a pak jsme šli k těm složitějším a ukázalo se, že není třeba zdvojovat to, co třeba už dělá AFA. Trvalo to 6-7 let, museli jsme certifikovat některé Airbusy, aby jsme toho dosáhli. A takový přístup máme i ve vztahu k Číně. Čína nemá zatím žádné zkušenosti s certifikací a zavádění složitých výrobků na trh, takových jako jsou třeba velké letouny. Taková je tedy naše strategie a chtěl jsem, aby ten výbor, tento výbor o tom věděl pro účely vašich zájemných kontaktů nebo diskusí s čínskými partnery. My jsme velice otevření, ale potřebujeme vybudovat zájemnou důvěru. Jak už říkal místo předseda Kalas a dříve také předseda Barroso, našim přátelům, kteří přišli na komisi, kteří říkali, musíme dělat něco s vašimi bezpečnostními standardy Pan Barroso říkal, my nemáme žádné přátelé v oblasti bezpečnosti, je mi líto. Takže to je taková naše hlavní zásada. A potom Japonsko. Eh, je tam výrobce Mitsubishi, který se o to zajímá, je to tady v zájmu jejich odvětví, ale po tsunami a po eh, tom té úvodní otevřenosti Japonska, tak eh, teď trochu polevili v tom úsilí s námi spolupracovat v jiných oblastech. A je jasné, že u Japonska tady ještě je čas, ale je to také další priorita. Tím bych uzavřel tedy svou prezentaci. Doufám, že nebyla příliš dlouhá. Předseda, ne, děkuji mnohokrát. Jsou nějaké dotazy k tomu? Pokud ne, tak už jsme toho dnes hodně odpracovali i včera. Děkuji mnohokrát a tím končím toto jednání až do příštího měsíce. Děkuji.